Milé kolegyně, milí kolegové, dnes bych vás chtěl opravdu srdečně přivítat při společném jednání výboru Kont a Libe. A to za přítomnosti našeho komisaře Šemety. A budeme hovořit o směrnici o boji proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie prostřednictvím práva. Je to eh, směrnice PIF. Pro nás Vý, náš výbor je opravdu nesmírně důležitá, tato směrnice, protože eh, se eh, zde zabýváme i aktuálními případy a to, kdy eh, hrál roli úřad pro boji s podvody OLAF a ukazuje se, že nezávisle na eh, šetření OLAFu převládá situace, která se v každém případě dá ještě zlepšit a vycházíme z toho, že komise ve svém eh, návrhu směrnice PIF přistoupila ke snaze zlepšit právní situaci v Evropě. To znamená posílit eh, trestním právem boj proti podvodům. A já jsem opravdu nedočkavý, rád si vyslechnu úvodní příspěvek pana komisaře Šemety. Na eh, toto místě bych chtěl ale také srdečně přivítat kolegu Lópeze Aguilare, nejenom proto, že je spolu s pravodajem eh, k paní Ingeborg Kresle, která je za náš výbor, ale je také eh, předsedou výboru LIBE Evropského parlamentu. A chtěl bych mu nyní udělit slovo při dřívějších jednání jsme již hovořili o směrnici PIV se zástupci OLAFu, ale myslím, že je dnes dobré, že je mezi námi pan komisař. Pane kolego López Aguilare, mohu vás požádat o úvodní vystoupení, prosím. Thank you, dear colleague chairman Teurer and dear... Děkuji, vážený pane předsedo Teurere, vážení členové tohoto společného zasedání Libe a Kont. Já jsem opravdu poctěn, že mohu být součástí této spolupráce. Jejímž cílem je sloužit velmi relevantní iniciativě vytváření velmi důležitého předpisu v oblasti trestně právní legislativy. Nejdříve je třeba vytvořit tedy evropského generálního prokurátora, tím ochráníme finanční zájmy Evropské unie prostřednictvím trestního práva. Právě proto my z výboru Libe se cítíme velmi zaangažováni a velmi nám leží na srdci ten cíl, kterého chceme dosáhnout. A vítáme ochotu výboru kont, kterému předsedá náš kolega, pan Toirer, abychom pracovali společně a prosadili to. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo panu komisaři Šemetovi, který přednese úvodní slovo. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Members, uh... Vážení poslanci, před dvěma týdny Rada přijala obecný přístup k návrhu komise z července roku 2012. Má kolegyně, paní místopředsedkyně Redingová a já jsme vysvětlili důvody, na kterých stojí tento náš návrh a zdůraznili jsme také tři prvky, které považujeme za nejdůležitější. Dovolte, abych je stručně připomněl. Naším prvním cílem bylo lépe definovat trestné činy poškozující evropské finanční zájmy. Museli jsme pokrýt velmi širokou paletu různého kriminálního chování. Za druhé, jsme chtěli také stanovit minimální sankce pro tato překročení pravidel, které budou eh, přiměřené, ale zároveň také dostatečně odstrašující. A za třetí, chtěli jsme také rozšířit eh, různá omezení, abychom si zajistili, že vyšetřovatelé a státní zástupci budou mít dost času na přeshraniční vyšetřování. Bohužel ten obecný přístup eh, přijatý radou přes dvě, před dvěma týdny neslouží ani jednomu z těchto cílů. Dokonce zůstává pod současnou úrovní harmonizace podle úmluvy PIV a jejich protokolu. Naše hlavní znepokojení způsobené tímto obecným přístupem je trojí. Rada chce vyloučit daň z přidané hodnoty z působnosti směrnice. Ačkoliv různé rozsudky Evropského soudního dvora tvrdí, že DPH je součástí finančních zájmů Unie a pokud chcete efektivně tyto zájmy chránit, tak působnost směrnice musí pokrývat všechny finanční zájmy Evropské unie. Jako minimum to musí zahrnovat všechny významné finanční příjmy a zájmy EU. To znamená, že je třeba zahrnout všechny příjmy, které jsou zahrnuty v rozhodnutí o vlastních zdrojích, včetně DPH, ale také všechny výdaje bez ohledu na to, jakými nástroji byly vyplaceny. DPH není vyloučeno z úmluvy PIF. A proto rada u tohoto bodu dělá krok zpět v porovnání s tím, jakou už dnes máme v Evropě situaci. Za druhé, rada nechce zavést žádné minimální postihy za podvody proti evropskému rozpočtu. Shodli se pouze na tom, že budou mít minimální hranici pro takzvané závažné trestné činy, nicméně není zde harmonizováno v tom obecném přístupu, co to je ty závažné trestné činy. To bude ponecháno na členských státech, aby si to sami definovali. V praxi to bude znamenat, že se toho asi mnoho nezmění. V těch zemích, kde podvodníkům nehrozí v současné době uvěznění, i nadále budou podvodníci chodit svobodně po ulicích. A Konečně členské státy se nedokázaly dohodnout na dostatečné úrovni harmonizace, pokud jde o statutorní omezení. Jejich stanovisko, že současné omezení by mělo stačit, vypadá tak, že se toho v praxi opět mnoho nezmění. Na závěr bych rád řekl pár vět k právnímu základu. Jak už jsme vysvětlili na podzim, komise si vybrala článek 325 odstavec 4 smlouvy. Podle Evropského soudního dvora je tento článek specifickým ustanovením, který má chránit evropské finanční zájmy prostřednictvím ekvivalentních, specifických a odstrašujících opatření, včetně také sankcí podle trestního zákona. Jak víte, Rada odmítla tento právní základ a je spíše nakloněna článku 83 odstavce 2. Rozdíl není pouze akademický. Znamená to, že v budoucnosti stejný rozpočet EU bude chráněn do různé míry v různých členských státech. A důvodem je specifické stanovisko Spojeného království, Irska a Dánska v rámci soudní spolupráce. Já si nemyslím, že je to přijatelné. Musíme chránit evropské zájmy, evropské finanční zájmy pomocí trestního práva po celém území Evropské unie, pokud chceme, aby to bylo efektivní a dostatečně odstrašující. Komise velmi jasně vyjádřila své zklamání na zasedání Rady a teď je důležité, aby také Evropský parlament zaujal rozhodné stanovisko k této věci. Podle Lisabonské smlouvy Evropský parlament poprvé se plně účastní legislativního postupu v této oblasti a měl by využít svých pravomocí k tomu, aby bylo konečně dosaženo dostatečné harmonizace v této oblasti. Děkuji. Děkuji. Pane komisaři. Děkuji, pane komisaři, za vaše úvodní slovo a než dám slovo zpravodajům, rád bych také dal slovo panu zpravodaji z výboru Jury, panu Zvivkovi, ale nevím, jestli už je tady, takže kdo začne první? Začneme se pravodajkou našeho výboru. Inge Gressle, máte slovo. Děkuji, pane komisaři, děkuji, že jste se k nám dostavil. My jsme také na tom trvali, abyste se zúčastnil našeho jednání, protože je to v právních dějinách Evropské unie opravdu e, mílový krok. Tato harmonizace v oblasti e, potírání trestních činů proti zájmu EU a proto bych chtěla chtěla říci, že je velice důležité se zabývat právním základem, aby e, to byl článek 325 odstavec 4 a ne článek 83 odstavec 2, protože tu máme jednoznačné možnosti. Chtěla bych vás ještě jednou požádat, abyste e, v odpovědi ještě jednou upozornil na tuto důležitost, protože o to musíme bojovat. Musíme mít stále na paměti, že to jsou finanční trestné činy, které se týkají evropského rozpočtu. A tady máme nejsilnější právní základ. Další úvahy nejsou předmětem tohoto řízení, proto bych se chtěla eh, masivně bránit proti změně eh, článku, který má být vzat za právní základ. Eh, Myslím, že je to fatálně důležité pro celý projekt. Dále potřebujeme mít celoevropský právní rámec, protože jenom tak se nám může podařit podařit dosáhnout pokroku. Trvám tedy na tom, aby se právním základem stal článek 325, abychom měli řádný právní rámec a Evropský parlament mohl vystupovat jako spolu eh, zákonodárce, protože jiný právní eh, základ by eh, nás z tohoto procesu vytlačil ve prospěch rady a bylo by to stejně fatální se změnou právního základu bychom totiž umožnili opt-out pro členské státy. Opt-out by znamenal, že by se tato legislativa nepoužívala jednotně v jednotlivých členských státech. A to by znamenalo silnou pozici rady. E, právní základ článku 325 znamená e, řádný legislativní proces e, s eh, nouzovým východiskem a to by naši pozici eh, opravdu eh, znejistilo. Byli bychom vytlačeni na okraj a eventuálně bychom měli dva právní základy s fatálními dopady. Já jsem už upozornila na náklady, které jsou podle mého názoru značné. Existuje z 26.2.2013 judikát Soudního dvora, který eh, upozorňuje eh, na eh, dopady právního základu podle článku 25 a myslím, že tady potřebujeme více použít rozum. Nakonec se tom bude rozhodovat parlament. Já bych chtěla říci, že pro mě zůstává tato otázka otevřená až do konce. Dokud se to neschválilo na plénu, je to nerozhodnutá otázka. A plenární zasedání ještě nebylo a politické skupiny o tom ještě nemohly diskutovat. Musím říci, že rada znovu ukázala, že je taková, jaká prostě je eh, řešit prevenci eh, v článku 1, v článku 2 eh, výjimku pro DPH toto omezení, to by znamenalo, že by se to týkalo pouze praní eh, peněz eh, z pronevěry, dále u článku 8 eh, jsou to Prahy pro trest odnětí svobody. Já se nedomnívám, že bychom s tím mohli žít. Eh, v našem zájmu je, abychom eh, zachovali eh, návrh komise a chtěli bychom ho dokonce ještě vylepšit. Článek 2, už jsem hovořila o tomto problému posledně. Neměla by se to týkat jenom tedy institucí Evropské unie, subjektů, ale měli bychom do toho zahrnout všechny oblasti, kde Evropská unie působí také eh, Evropskou eh, centrální banku, ESM a EF. Eh, měli bychom tedy tuto změnu navrhnout, příslušný článek navrhnout a potom je tu, myslím, určitá právní nejistota, kterou je třeba odstranit například používání pouze nesprávných čísel postačuje, aniž by došlo k újmě na majetku. Potom se, myslím, dostáváme na kolísa výbrávní e, terén a potom článek čtyři předávání informací. Článek 5 e, činí i takovéto pokusy trestnými. A myslím, že také otázka e, hrubé nedbalosti si zaslouží určitou úvahu myslím, že bychom měli využít čas a velké úsilí, aby Evropská unie měla právo, které je kompatibilní s právem členských států, ale potřebujeme ještě lepší informace. Hovořila jsem o tom již posledně, ale nejsem si vůbec jista, jestli to někoho eh, zajímalo a jestli na to někdo navázal. Já bych se ale přála mít více informací, eh, tedy o praxi eh, vymáhání práva v členských státech, jaké deficity eh, tady ještě jsou podle názoru členských států, eh, podle názoru komise rozčleněno podle členských států. Potřebujeme ještě více informací, protože se nedomnívám, že by byly stejná opatření v členských státech, eh, protože některé členské státy jich potřebují více, takže eh, harmonizace eh, má usilovat o opatření šitá na míru. Dále trestní řád členských států. Když EU požaduje, aby členské státy sami u sebe více pronásledovali eh, trestné činy proti EU než eh, ty vnitrostátní. Je to vlastně dvojí právní situace. Je to pro nás dobré, jak to můžeme odstranit eh, tedy harmonizace trestního práva ve prospěch EU by měla vést k mnohem širší harmonizaci. Pokud ne, pak to bude znamenat, různé nazírání a různé stíhání skutkových podstat. To mi dělalo velké starosti, když jsem to pročítala. A ráda bych, aby se tím komisař zabýval. Já jsem přesvědčena, že komise se těmito body také zabývala. Děkuji, paní zpravodajko Kresle. A Nyní má slovo zpravodaj eh, za Libe, pan kolega López Aguilar. Thank you, Děkuji, pane předsedo Tojdere. Já bych to rád zestručnil a zmínil eh, několik eh, konkrétních a přímých otázek eh, na adresu pana komisaře Šemety. Za prvé ve vztahu k OLAFu, což bylo již zdůrazněno a já jsem to zdůrazňoval, když jsem se setkal s chůze když jsem se setkal s koordinátory a e, stínovými koordinátory e, k této zprávě. Totiž rád bych věděl, jak e, efektivní jsou vztahy mezi řízením vedeným Olafem a trestním obviněním které je prosazováno justičními orgány, pokud jde o finanční sumu, kterou Olaf eh, zabavil nebo zajistil v důsledku svých eh, postupů vyšetřovacích. Naše otázka se týká právního základu. Není to sice přesně to, o čem se zde máme přijít, ale já bych rád věděl od komise, jaká je flexibilita a ochota eh, vyřešit tento právní argument nebo spor, který probíhá od kdy eh, se rada rozhodla, že právním základem bude článek 83 my se domníváme, že to by mělo v důsledek opting out některých členských států. A nakonec, pokud jde o definici finančních zájmů Evropské unie a pokud jde o to, jak je to s výnosy a vůbec zdrojí financování Evropské unie. To má také e, jsou vztažnost s hodnotou DPH. I o tom e, existuje spor. Je to i v iniciativě komise, ale rada není ochotná to zohlednit. Já bych rád věděl, jaká je vize komise eh, v této věci DPH a jaký je pohled komise na výhody a nevýhody zahrnutí DPH do návrhu. Děkuji. Děkuji. Dorazil mezičasem pan Zvěvka, já jsem ho stále ještě nezaznamenal, možná ale jsem ho přehlédl. Zdá se, že nikoliv. A proto bych eh, dal hned slovo panu komisaři Šemetovi, aby zaujal stanovisko k vyjádřením eh, zpravodajů za komisi. Prosím. Děkuji vám. A děkuji také za výraznou podporu paní Gresle našeho návrhu. Sdílím eh, názor, že se jedná o stěžejní návrh, pokud je o ochranu finančních zájmů Evropské unie. A proto je tak nesmírně důležité, abychom byli dostatečně ctižádostiví a abychom nerozměnili, nerozmělnili návrh komise v následujícím legislativním procesu velmi rád vám předložím doplňující informace, v podstatě všechny, o kterých jste hovořila, protože to vše bylo analyzováno v rámci eh, hodnocení dopadů a i to hodnocení dopadů je k dispozici. Myslím, že by bylo velmi užitečné, kdyby naši odborníci členům parlamentu eh, předestřeli své hlavní nálezy v rámci studie hodnocení dopadů a i ty eh, rozdíly eh, vztahující se k jednotlivým eh, členským státům a jejich přístupu k trestně právním nebo k trestným činům. Některé nemají minimální sankce vůči zločinům nebo trestným činům kde dochází k porušení finančních zájmů EU. Jiné členské státy mají pouze správní sankce které se uplatňují na nižší částky a tyto diference umožňují takzvaný přeshraniční shopping nebo výběr v členské země, kde eh, je trestní sazba nižší a proto je zapotřebí ehm, vlastně tomu čelit a já navrhuji eh, uspořádat workshop, kde odborníci komise podrobně předloží své nálezy v rámci hodnocení dopadu eh, zpravodajům a stínovým zpravodajům parlamentu. Tak, abyste pochopili tu problematiku v celé hloubce a zejména nálezy hodnocení eh, dopadu. Tady padlo několik konkrétních otázek, například o tom, jak efektivní jsou eh, opatření členských států v rámci follow-up, eh, navazování na správní vyšetřování OLAFu, jaké jsou národní trestně právní eh, řízení. Mohu tady uvést konkrétní situace, které jsou také promítnuté do našeho hodnocení dopadu, které kde mm, zjišťujeme 19% follow-up v případě Řecka a 91% případ eh, mm, nebo follow-up v případě Finska. Eh, takže je tady obrovská diskrepance v těch návazných opatřeních na národní úrovni. A to je jeden z důvodů, proč trestní právo ještě není harmonizované na evropské úrovni a nemůže tudíž být prováděno na úrovni členských zemí jednotně. Pokud jde o právní základy a spory o tom právním základu, já nejsem právník samozřejmě, ale myslím, že Právní služba komise předložila velmi vyhraněný eh, návrh, proč se domníváme, že článek 3254 by měl být právním základem této směrnice. Eh, dovolte několik argumentů eh, k tomu. Myslím, že je důležité zohlednit, že předchozí verze smlouvy z NIS specificky vyloučila trestné činy eh, z působnosti článku 280 eh, eh, a to bylo nahrazeno článkem 325, takže my to vnímáme tak, že otcové zakladatele Lisabonské smlouvy chtěli vlastně chránit zájmy, finanční zájmy Evropské Evropské unie i z hlediska trestně právního a to článkem 325 lomeno 4 smlouvy. Další argument, který předložila paní Gresle, máme tady finanční zájmy Evropské unie, unijní finanční zájmy a článkem 83.2 co by právním základem, bychom dospěli k jinému nakládání eh, stejných trestných činů v jednotlivých členských státech, protože dva státy, eh, Spojené království a Irsko, eh, přistoupili k této možnosti, ale Dánsko uplatnilo opt-out, vystoupilo z tohoto ustanovení. To znamená, že tyto země zůstanou pokryté pouze úmluvou PIF, tedy o ochraně finančních zájmů Evropského společenství a nikoli to, tímto nařízením, které má vstoupit v platnost a článek 83 odstavec 2 byl tady zvolen jako právní základ. Velmi pevně věřím, že to je nepřijatelné a musíme zajistit homogenitu eh, přístupu k trestným eh, činům eh, stejného typu ve všech členských státech. Článek 325 se specificky vztahuje ke všem členským státům a myslím, že to je velmi důležitý argument a proto nadále obhajujeme článek 325 jako právní základ tohoto velmi důležitého návrhu. A pak je zde otázka výnosů a specifický DPH. Všichni dobře víte, že jsem komisař odpovědný nejenom za eh, boj proti podvodům, ale také za daně a musím říci, že právě proto, že Eh, máme DPH, co by vlastní zdroj evropského rozpočtu, jsme schopni odhalovat určitá porušení členskými státy, protože DPH je vlastním zdrojem Evropské unie. To bylo uznáno mnohokrát a potvrzeno judikaturou eh, soudního dvora. Evropský soudní dvůr mnohokrát specificky odkazoval na DPH, co by vlastní zdroj Evropské unie. A jako podmínka která zajišťuje harmonizaci určitých postupů v oblasti DPH. A proto se domníváme, že DPH by měla být součástí této směrnice. A chtěl bych vybídnout parlament, aby podpořil tuto pozici komise. Ano, velice vám děkuji, pane komisaři. A nyní bych rád zahájil diskuzi. Kdo by chtěl vystoupit s nějakým dotazem nebo stanoviskem? Mám dvě přihlášky o slovo, pan De Jong a potom Jean-Pierre Ody. Prosím. A také pan Liberecký. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také komisaři. Dnes dopoledne jsme na výboru KONT měli slyšení s generálním ředitelstvím OLAF, protože jsme byli velmi znepokojeni ohledně kvality práce OLAFu v jednom konkrétním případě. Celý návrh komise je založen na hodnocení dopadu, které vychází z faktu, že 43 žádostí ze strany OLAFu nejsou potom provedeny v členských státech. Generální ředitel Olafu se vyjádřil pochybovačně o tomto procentu, možná o tom s ním budete chtít podiskutovat, ale není správné říci, že ve 43% případů zde nebyl follow-up nebo byl follow-up, pokud se nepodíváte na obě strany mince. V hodnocení dopadu jsme se hodně dívali na to, co se děje v členských státech, v legislativě a v provádění legislativy, ale nevěděl jsem nic ohledně fungování OLAFu. A proto jsem se dnes dopoledne jako člen výboru KONT zeptal, zda bychom mohli zadat externí studii o fungování OLAFu v případě těchto individuálních žádostí na členské státy. A především kvalitativní studii. Studii, která by se zaměřovala na kvalitu těchto žádostí. Opravdu je třeba vinit členské státy, musíme být přísní na členské státy, anebo je možné, jako v případě, který jsme diskutovali dnes dopoledne, že ta kvalita OLAFu není dostatečně vysoká a že státní zástupci nebo národní úřady nemůžou nic udělat, protože tam chybí specifické věci, nebo jsou porušována základní práva a tak dále. To je tedy můj první bod a druhý bod se trochu týká právního základu, ale trošku obecněji. Na zasedání výboru Libe jsem se zeptal paní komisařky Redingové na následující věc. Pokud sem zavedete minimální sankce, tak tím eh, vlastně zavalíte právní systém eh, členských států. Říkáte, že jich je spousta, nicméně jich jenom pár. Takže já bych byl raději, kdybychom měli ze strany komise nějaký návrh nebo sdělení, že horizontálně chcete změnit trestní systém ve většině členských států, protože když najednou zavedete novou formu minimálních sankcí pouze v jednom případě, v jedné oblasti, protože to nemůžete udělat jen pro ochranu finančních zájmů a nemít žádné minimální sankce pro jiné významné, důležité trestné činy, nebo tedy velké trest, závažné trestné činy. Takže, pane komisaři, jste připraven na to zadat studii, která by se zaměřila na kvalitu práce OLAFu v případě těch žádostí členským státům a za druhé jste připraveni připravit nějaký horizontálnější návrh o minimálních sankcích, například i pro oblast dluhu. Děkuji, pane kolego De Jongu. Já bych navrhnul, vzhledem k tomu, kolik máme času, abychom si teď sezbírali vystoupení kolegů. Jako další má slovo Jean-Pierre Odi. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Je to citlivé téma, trestní právo, protože je to kompetence členských států, výsada členských států. Já bych především chtěl vědět, a to je otázka pro pana komisaře, zda se zde jedná o podvody a nezákonnou činnost, nebo pouze o podvody, protože v článku 325.4 se hovoří o podvodech, ale obecně jsou zde také všechny nezákonné aktivity, na které se tento článek vztahuje. A ve směrnici se zaměřujeme pouze na podvody. Takže děláte zde určité rozlišení, anebo ty nezákonné činnosti také spadají do působnosti směrnice. Moje druhá otázka. Je mi líto, že národní parlamenty nebyly konzultovány já jsem viděl, že tam byly asociace daňových poplatníků, univerzity, úředníci a myslím si, že naše kolegové, národní poslanci, poslanci národních parlamentů, eh, kteří jsou zodpovědní za legislativu v oblasti trestního práva, a kteří potom budou zodpovědní za transpozici této směrnice, by se k tomu také měli vyjádřit. Bylo by užitečné vyslechnout si, jaké je jejich stanovisko a vyhnout se potom problémům z nedorozumění mezi Evropskou unii a národními parlamenty. Pokud jde o DPH, já jsem tedy pochopil tu úvahu, nemyslím si, že DPH je vlastní zdroj, možná se mýlím, ale celní poplatky byly vyhodnoceny jako vlastní mění. DPH samozřejmě ovlivňuje finanční zájmy Unie, především tedy ta DPH, která je vybírána na hranicích, na vnějších hranicích, ale Potřebovali bychom právní analýzu, já neznám všechny ty výnosy soudního dvora a další článek, nebo tedy další bod, já si myslím, že je nutné, abychom měli stejné promlčecí lhůty v oblasti trestního práva v Evropské unii a v členských státech. Já už jsem to říkal prezidentu Barosovi, protože máme opravdu problém, ať už se jedná o občanské právo nebo o trestní právo s těmi promlčecími lhutami, protože je to opravdu velmi různorodé a oni se v tom už občané vůbec nevyznají, takže je to třeba opravdu harmonizovat. Děkuji. Dále pan kolega Liberacký. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Pan Ody se zaměřil na věci, které jsem chtěl vyjádřit také já. Já musím říci, že vítám to, co zde říkal pan komisař Šemeta, hlavně pokud jde o jeho hodnocení spolupráce s radou. Já bych byl opravdu rád, aby ta naše zpráva byla dána k dispozici také našim kolegům z národních parlamentů. A chci poděkovat panu komisaři za to, co zde dnes odprezentoval. Děkuji. Děkuji. Pan Vojčekovský, prosím. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji, pane předseda. Děkuji za tuto velmi zajímavou debatu. Je důležité, abychom harmonizovali kroky v Evropské unii pokud jde o ochranu finančních zájmů Evropské unie a boj proti podvodům v této oblasti. Já chci upozornit na problém, který je eh, velmi relevantní v mezemi v Polsku, ale nejen v Polsku. Byly eh, zveřejněny velmi dobré nálezy Evropského soudního dvora, které říkají, že nikdo nemůže být předmětem daňového útlaku. Tam se hovoří o možnosti odpočtu DPH a hovoří se tam o tom, že je třeba přihlednout k tomu, zda to DPH tedy nebylo přiznáno z nevědomosti. Ti, kteří se nedopustili žádného podvodu, nebo ti, kteří podle trestního práva nebyli usvědčeni z nějakého podvodu, přesto musí platit obrovské pokuty a to je velmi nespravedlivá situace. Já nevím, jak to funguje v jiných členských státech. Možná to tam také je problém. V každém případě si myslím, že je to věc, o které bychom měli hovořit při této příležitosti. Rovná soutěž to vyžaduje. A také někdo, kdo se nedopouští vědomně, úmyslně podvodu, ten by potom neměl nést nespravedlivé důsledky, které vyplývají z nějakých byrokratických fiskálních předpisů. Zde musíme mít opravdu korelaci, musíme bojovat proti zjevným podvodům a musíme umožnit čestným podnikatelům aby mohli v klidu žít a podnikat, když se nedopustili vědomě žádných podvodů. Děkuji. Děkuji. Pan Balčitis. Děkuji, pane předseda. Tato otázka je opravdu závažná. Já si myslím, že je to složitá otázka. Nikdo nežádá od členských států, aby pozměnili své trestní právo. Když jsme vstoupili do Evropské unie, tak jsme změnili prakticky celý náš trestní systém a mělo to velmi pozitivní dopad na naši situaci. A po těch deset let, co jsme členy Evropské unie, jsme zaznamenali řadu změn. na život se za těch deset let změnil a můžeme otevřeně říci, že v některých členských státech chybí politická vůle Členské státy nepřijímají ta rozhodnutí, která by přijmout měly. V některých státech za některé trestné činy nejsou prakticky žádné postihy jen nějaké eh, legrační pokuty. Prostě si zaplatíte nějakou malou částku a to je vše. A z toho důvodu si myslím, že tento návrh eh, je včasný, je předkládán opravdu ve vhodnou chvíli a jeho cílem je vytvořit systém, který povede k tomu, že už nebude možné vyhnout se minimálním postihům za podvody. A teď další problém v kontextu PIV. Členské státy nemají zájem poskytovat informace, které by se týkaly případu podvodu. A my víme, že existují zprávy, které se týkají právě tohoto nedostatku informací a ta nám brání udělat si představu o tom, k jakému objemu podvodu skutečně dochází. A to je důvod, proč se domnívám, že musíme podpořit eh, tuto myšlenku minimálních sankcí ve všech členských státech. Děkuji, pan kolega Mulder. Děkuji, pane předsedo. Mám velice stručnou otázku já tady totiž něco postrádám v těch úvodních projevech a to role evropského státního zástupce. Myslím, že je to uvedeno ve smlouvě, že tato osoba bude hrát určitou roli. A já jsem si toho nevšiml, nezaznamenal jsem, že by se o tom více uvažovalo. Děkuji, milí kolegové, teď už se nikdo nehlásí o slovo před odpovědí eh, komise ptám se zpravodajů Inge Kresle. Jako členka výboru mám dotaz na spolu zpravodaje. Proč výbor Libe trvá na tom, že se bude zabývat záležitostí rady? Proč jste pro změnu právního základu? Proč zasáváte stejný názor jako rada, která eh, přiřkne parlamentu mnohem slabší pozici. Mě a jistě kolegy by to nesmírně zajímalo. Děkuji. Navrhuji, eh, nebo chcete na to bezprostředně zareagovat, prosím. We have talked about this more than once. Jsme o tom hovořili víc než jednou, takže mě to skutečně překvapuje, že kladete opakovaně tutéž otázku. Opakovaně jste slyšela již naši odpověď. Za prvé, je to stanovisko Jury. A je to Jury. Jury je příslušný výbor pro rozhodování o zák- právním základu jménem Evropského parlamentu. Byl to Jury, který pronesl konečné slovo eh, o eh, přiznání příslušnosti Evropskému parlamentu. A navíc Eh, právní základy nejsou svévolné a iracionální. Eh, souvisí to s trestním právem, které se vyvíjí a trestní právo eh, se nachází v působnosti výboru jury. Prostřednictvím trestního práva definujeme trestné zločiny a stanovujeme trestně právní sankce, ale Tady nešlo o to opět se přijít o právním základu. Rozumíme tomu, že zde existuje spor, ale my jsme zde od toho, abychom si vyslechli odpovědi pana komisaře Šemety na eh, otázky předložené eh, členy a ne, abychom se opět vraceli k té otázce a oživovali ji která eh, je vlastně eh, východiskem pro tu situaci která nás přivedla sem a přivedla také oba naše výbory ke spolupráci. Děkuji. Já bych eh, chtěl podtrhnout ještě jeden bod, který právě zmínil pan kolega López Aguilar. My jsme nalezli společný základ pro spolupráci mezi výborem LIBE a výborem pro rozpočtovou kontrolu. A když se podíváte na diskusi v konferenci předsedů výboru, tak eh, tam eh, Jury si vlastně um, osobuje tu příslušnost. Jury tvrdí, že eh, právní základ má být 83 odstavec 2. Nyní jsme slyšeli v rámci tohoto zasedání společného Libe a eh, Kont od pana komisaře eh, Šemety, eh, že komise zvažovala článek 325.4 a já bych navrhoval, že pokud zjistíme v rámci postupu, že jsou dobré důvody pro tuto otázku, tak ji můžeme opět nadnést. To bylo i stanovisko kont, my jsme s ním neprorazili na uh, konferenci předsedů. Je to organizační otázka může a musí to rozhodnout plenární zasedání. Ale v této chvíli mám za to, že bychom se měli zaměřit na diskusi a výměnu názorů s komisí. To je můj návrh. Nevím, jestli chcete něco dodat. Ano, souhlasím. Máme situaci, kde je nutno eh, věci vyřešit. Vyslechli jsme názor komise a všichni víme, že komise považuje za správný právní eh, eh, základ článek 325 lomeno 4 paní komisařka Redingová to vysvětlovala ve výboru Libe. A pak přišlo stanovisko Jury, které přivodilo určitou změnu Eh, v rámci naší kooperativní práce, ale my máme otevřenou mysl, musíme reagovat eh, eh, vlastně na danosti, které tady jsou. Děkuji. Můžeme pokračovat, paní Gresle, prosím. Pane kolego, já s tím žiju mnohem lépe než vy, tedy s mými návrhy. Chtěla bych ještě jednou upozornit na to, že rozhodnutí výboru komí eh, zůstává eh, tomuto výboru, ale na plenárním zasedání nebylo rozhodnuto. A dokud rozhodnuto na plenárce nebude, zůstává tato otázka pro mě otevřenou. Parlament je demokratický politický. Já s vámi budu ráda dělat tu zprávu, ale proč se mám nechat kastrovat v parlamentu? E, to nemá žádný smysl ani v zájmu budoucích jednání. Já bych si dovolila po té, co e, komise vysvětlila, proč takto postupuje, na to znovu upozornit a budu o tom častěji hovořit, upozorňovat, protože se opírám o léčebnou sílu rozumu a domnívám se, že to bude jednoho dne pochopeno. Já souhlasím, říká eh, předseda výboru Libe. V prvé řadě bych chtěl zdůraznit, že ta otázka kastrace spadá do působnosti zemědělského výboru. Eh, pouze pro zvířata. A za druhé, jak jsem pochopil, pana kolegu, kolega López a Kilar je otevřený vůči dalším diskuzím na půdě parlamentu uh, oba eh, nebo výbory, nebo i výbor eh, Jury mají volný prostor pro formulování svého stanoviska a parlament rozhodne na plenárním zasedání. Nyní dávám slovo panu komisaři Šemetovi, aby zareagoval na veškerá stanoviska a otázky. Prosím, máte slovo. Já vám velice děkuji a e, myslím, že otázky názorně e, ukazují, jak je to nesmírně důležité téma. A pokusím se stručně odpovědět na otázky, které byly vzneseny během této diskuze. Co se týče účinnosti úřadu OLAF a následných kroků eh, po eh, předložení zpráv. Chtěl bych říci, že posuzování dopadů prováděly externí subjekty, externí orgány, které také posuzovaly eh, problémy zpěté s následními kroky vyšetřování OLAFu a ty důvody, proč ty následné kroky jsou poměrně slabé, byly velice dobře vysvětleny v posuzování dopadů. A myslím, že tak odpovídám na otázku paní Gresle, že ta zjištění byla prezentována v hodnocení dopadů a snad by se Evropský parlament k tomu mohl vyjádřit. A potom je tu ten dozorčí výbor úřadu OLAF, který také provádí systematické hodnocení činností úřadu OLAF a musím říci, že současný dozorčí výbor byl opravdu nesmírně aktivní a hodnotil činnosti úřadu OLAF a vydával stanoviska k různým otázkám Věřím, že i tato stanoviska stojí za prostudování a dále k otázce plné harmonizace sankci proti eh, trestným činům, činům, anebo jak říkáte, minimální sankce eh, s přeshraničním charakterem. Je důležité zdůraznit, že zde hovoříme o finančních zájmech Evropské unie. Unie navrhuje směrnici, která bude ukládat nutnou minimální harmonizaci v oblasti trestního práva na ochranu finančních zájmů Unie. Takže je tu určitý rozdíl, když tuto oblast porovnáme s jinými oblastmi trestního eh, práva, jako jsou vraždy nebo jiné trestné činy, protože tady hovoříme o poškozování finančních zájmů Unie. A eh, mimochodem, my jsme předložili návrh eh, na ochranu eura v důsledku trestních činů. A chtěli bychom také navrhnout minimální sankce v tomto návrhu. Je to specifické. Euro je tedy eh, společná měna eh, v současnosti eurozóny, ale podle smlouvy je to tedy oficiálně měna Evropské unie, a takže to umožňuje usilovat o harmonizaci miniálních sankcí na úrovni Evropské unie, abychom e, zabránili, že budou stíhány stejné trestní činy proti finančním zájmům Evropské unie a zájmům členských států. Pan Ody hovořil o otázce, jaké typy trestných činů jsou pokryty působností tohoto návrhu. Nejsou to pouze podvody, ale i takové činnosti, jako je praní špinavých peněz, případy korupce, pasivní i aktivní korupce, takže ta působnost je širší, není to pouze oblast podvodů. Přijetím této směrnice zajistíme, alespoň se domnívám, plnou ochranu finančních zájmů Unie v širokých oblastech eventuálních trestných činů, co se týče národních parlamentů a konzultací s nimi. Musím říci, že jsme prováděli konzultace s parlamenty jednotlivých členských států během legislativního postupu a tyto národní parlamenty měly možnost vyjádřit svůj postoj vůči předkládanému návrhu. Takže tyto konzultace probíhaly průběžně během přípravy této směrnice. Dále k dani z přidané hodnoty. Tady mohu ještě jednou zopakovat. Nemůžeme udělat doplňující analýzu, ale my jsme uskutečnili docela důkladnou analýzu této otázky a pokud si dobře vzpomínám, představuje DPH asi 15 vlastních strojů EU, takže je jenom přirozené, že tento typ daně se stává součástí směrnice, protože DPH přispívá k výnosům v rozpočtu Evropské unie. Dále k otázce statutu omezení a k potřebě přeshraniční harmonizace. To je, myslím, zajímavá otázka i z akademického hlediska a domnívám se, že je důležité, abychom někde začali. V návrhu směrnice navrhujeme, abychom harmonizovali minimální požadavky a to je velice důležité a posouzení dopadů to také ukazuje. Ten statut omezení má velice krátké období v členských státech, takže podvodníci se snaží trestní řízení protahovat v členských státech, aby se vyhnuli potrestání. Když vytvoříme takovéto minimální požadavky, tak to by mohl být pozitivní krok ve vývoji eh, při ochraně finančních zájmů. A pan Mulder hovořil o otázce eh, vztahu k evropskému státnímu zástupci nebo k evropskému prokurátorovi. To je určitý základ pro činnost evropského zástupce. A myslím, že jsem se již o tom před nějakou dobou zmiňoval, že komise ukončuje práci na tomto návrhu evropského prokurátora a v nejbližší době Možná ještě před letní pauzou předložíme návrh. A bude to opravdu ambiciozní legislativa eh, na ochranu finančních zájmů Evropské unie a bude zahrnovat také eh, efektivní fungování eh, této nové pozice. Myslím, že se mi podařilo zareagovat na všechny otázky a ještě jednou vám děkuji za tuto diskuzi. Ano, velice vám děkuji, pane komisaři, za tuto první výměnu názorů. Chcete ještě vystoupit? Samozřejmě, že jsme připraveni diskutovat bilaterálně o e, právním základu. E, pokud jde o politický kalendář nebo časový harmonogram, e, takže kdyby asi mělo být toto projednáno na plenární schůzi. My jsme ale zde, abychom si vyměnili názory s komisařem a oceňujeme, jeho eh, výroky a odpovědi na eh, konkrétní otázky, které byly podány. Děkuji. Děkuji mnohokrát a tímto uzavírám eh, tuto výměnu názorů s panem komisařem Šemetou o umluvě PIF. Děkuji kolegům z výboru LIBE a myslím, že můžeme tímto ukončit společné zasedání výboru LIBE a KONT a neprodleně zahájíme nebo opět budeme pokračovat v zasedání výboru Libe. Pardon, Kont. Thank you. that will be the last. Uh, uh, shall I? I Okay. Yeah, ladies and gentlemen, liebe Dámy a pánové, milé kolegyně, kolegové, a nyní opět zahajuji přerušenou schůzi dnes dopoledne asi od 9. hodiny 25. minuty až do půl 12. jsme vedli velmi intenzivní výměnu s generálním ředitelem eh, Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF a snažili jsme se četné otevřené otázky související s odstoupením bývalého pana komisaře eh, Daliho projasnit a dnes odpoledne v tom chceme pokračovat, respektive budeme pokračovat v diskusi o výroční zprávě eh, dozorčího výboru OLAF. Museli jsme konstatovat, že v rámci nezávislého Eh, orgánů OLAF existuje jistý konflikt a odlišné vnímání rolí, a to mezi generálním ředitelem OLAFu na straně jedné a dozorčím výborem na straně druhé. Byli jsme také spraveni o tom, že jak bývalý předseda dozorčího orgánu pan Timmermans eh, bez udání důvodu eh, složil svou funkci, stejně tak jako další členka paní Skembry. Cambry, se vzdala eh, své činnosti eh, v dozorčím orgánu a pak eh, jsme museli konstatovat, že z těch tří náhradníků na uvolněná místa byl pouze jeden ochoten nastoupit do této pozici. To byla pozice, to byla výchozí situace, pane komisaři Šemeto, pro pozvání Eh, pro vaši pozvání do tohoto výboru s tím, že komise, co by strážkyně smluv, eh, by se měla do věci zapojit i z právního hlediska a v tomto chceme právě pokračovat. Rád bych, pane eh, komisaři Šemeto, udělil nyní slovo vám, abyste učinil několik úvodních poznámek a poté zahájíme diskusy eh, s tím, že napřed budou mít slovo koordinátoři a poté řadoví členové. Pane komisaři, ještě jednou vás srdečně vítám a máte slovo. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve bych rád vyjasnil situaci ohledně dozorčího výboru. Dozorčí výbor plně funguje, má plný počet členů a všichni členové, kteří nahradili ty odstoupivší, už pilně pracují v dozorčím výboru a ten výbor je připraven plnit svou funkci tak, jak je to uvedeno v legislativě. Hmm. Máte určité dotazy ohledně těch politických stránek v odpovědích komise na vaše otázky. A než se dostanu ke specifickým prvkům, rád bych vás jen informoval o tom, co se odehrálo od našeho posledního setkání 28. května. Po tomto zasedání jsem navrhl jak generálnímu řediteli Olafu, tak předsedovi dozorčího výboru uspořádat společné zasedání za mé účasti, na kterém bychom skutečně konstruktivně diskutovali o následných opatřeních o pokračování aktivity dozorčího výboru a navrhl jsem založit eh, naši aktivitu na návrhu cestovní mapy, která obsahuje 17 konkrétních kroků, vyplývajících z doporučení obsažených ve zprávě dozorčího výboru. A myslím si, že je velmi důležité, že jsme se konstruktivně pustili do realizace těchto doporučení a že máme skutečnou cestovní mapu a společně chápeme, stejně chápeme to, co je třeba udělat a také načasování, kdy ta doporučení by měla být provedena. Já jsem navrhl, aby toto společné zasedání proběhlo 12. června, ale bohužel dozorčí výbor nebyl schopen zúčastnit se takovéhoto zasedání. Měli pocit, že je to předčasné. A pane předsedo, tady máte odpověď dozorčího výboru, předsedy dozorčího výboru, takže zatím to tedy neproběhlo, nicméně já se i nadále domnívám, že musíme postupovat před konstruktivním způsobem a já určitě chci takovouto společnou schůzi uspořádat. Někdy v červenci nebo prostě ještě před letní přestávkou. abychom si společně s dozorčím výborem prošli všechna opatření, která jsou nutná a která by měla být provedena, abychom dosáhli stejného náhledu ze strany dozorčího výboru a OLAFu, aby stejně chápali, jaké kroky je třeba podniknout a jak implementovat, provádět doporučení dozorčího výboru. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, a e, nyní smím požádat členy výboru o jejich e, názory. Za prvé je to koordinátorka EPP paní Gresle. A děkuji mnohokrát, že jste e, nás navštívil, pane komisaři. Ráda bych poukázala na to, že již téměř jeden celý rok přihlížíte tomu konfliktu mezi generálním ředitelem OLAFu a dozorčím orgánem. A je to politování hodné, protože máme tady zásadní problém. Když se podívám na společný akční plán, který jste zaslal dozorčímu, dozorčímu orgánu, tak musím říct si, pane komisaři, eh, to bych také nepřišla, také bych se necítila silná v kramflecích. Eh, tento společný akční plán Eh, tam jste mohl hned říci, že se domnívám, že generální ředitel má pravdu v tom, že mm, omezuje eh, dozorčí orgán ve svých aktivitách. Dáváte tomu eh, za pravdu? Říkáte, mm, že základem musí být dialog, ale já se nedivím, že dozorčí orgán se nedostavil, protože já také bych se nedostavila a byla bych dokonce eh, vážně uražena, protože si myslím, že dozorčí orgán si toho zasloužil více. Já se pokaždé omlouvám, že působíme tolik těžkostí, ale jedná se o mm, interinstitucionální orgán jmenovaný námi všemi a my eh, vám tu úlohu maximálně znesnadňujeme. Proto chci říci, pane komisaři, chtěla bych, abyste to bral maximálně vážně a aby bylo učiněno vše, aby dozorčí orgán mohl lépe pracovat. Ale to potom znamená, že eh, si generální ředitel, ten, který má být dozorován, nesmí sám vybírat to, co dozorováno bude když, jde o, když je e, zákonem zaručen přístup k uzavřeným záležitostem nebo kauzám, tak ten přístup musí být zaručen. E, je politování hodné, že to vždy odnese ombudsman, respektive ochránce e, nebo od, od, odpověď, od, od, pardon, osoba odpovědná za ochranu osobních dat. E, tehdejší generální ředitel to stanovisko, eh, které vlastně bylo sepsáno eh, osobou, respektive eh, osobou pověřenou ochranou osobních dat, vlastně tu zprávu nikdy neimplementoval. Takže otázka nakládání s dozorčím eh, orgánem je eh, jednou ze stěžení, která spadá do vaší příslušnosti. Za druhé, chci poukázat na to, že jsem byla velmi překvapená těmi mezními hodnotami, které si Olaf stanovil. 1 milion eur e, u podvodů v zemědělství. Pod milionem nečiníme vůbec nic. To znamená, že v 98% případů Olaf vůbec není činný. To je tedy hezké, když pak členské státy dostanou to upozornění. Starajte se o to sami, protože nám to nepatří. To je svévolná a e, e, skutečně svévolná otázka Eh, jestliže strategie boje proti podvodu má být taková, že eh, se díváme stranou, když k podvodům eh, dochází, pak skutečně, pane komisaři, nejsme na vaší straně v boji proti podvodům takovýmto způsobem. A ještě bych chtěla vypíchnout jeden bod, který hrál roli dnes dopoledne. A sice jde o přeposílání dokumentů národním orgánům my máme tady rozhodnutí Franši Apik. Generální ředitel eh, říká, že eh, v rozsudku je napsáno inform, ale faktem je, že tam stojí konzult, to znamená, OLAF má konzultovat dozorčí orgán. To eh, neznamená, že vedoucí nebo předseda dozorčího výboru dostane telefonát a je mu něco sděleno. Konzultování znamená, že dozorčí orgán, respektive OLAF, si eh, má ověřit eh, eh, procesní garance pro všechny účastníky. Proto se také domnívám, že způsob, jak OLAF implementuje tuto judikaturu a evropské právo, Eh, by mělo být předmětem vašeho zájmu. Mezičasem máme už 80 eh, případů, které nebyly postoupeny dozorčímu výboru, ale národním orgánům. 80 případů, eh, kde bylo, byla porušena práva účastníků. A to je skutečně i tlustý účet pro, pro daňové poplatníky. Tady bych chtěla slyšet, jak si představujete implementaci toho případu a judikatury Forge and Pick. A ještě další věc. My jsme zpracovali dotazník. Ten dotazník se eh, vrátil z 50% nezodpovězený nebo se standardními odpověďmi. A chtěla bych upozornit na to, že mnohé otázky v té kauze dali se té kauzy samotné vůbec netýkaly. 50% otázek z dotazníku se kauzy dali vůbec eh, netýkaly celá řada 34, 36, 37, 51, 53, 62 a tak dále lze je všechny vyjmenovat. Já vám to také napíši a mám dojem, že způsob, jakým komise eh, nakládá s parlamentem, eh, není ani mm, hodný kritiky. Mm, eh, je to dokument, který nám zaslala paní Dej, my jsme s ní o tom chtěli hovořit, není zde, ale vy komisi zastupujete, proto bych chtěla, abyste se vyjádřili k této věci, jak to má jít dál, pokud otázky, které pokládáme k zásadnímu fungování Úřadu pro boj proti podvodu, není ze strany strany komise vůbec odpovězeno. Děkuji vám, děkuji. Pane komisaři, to byla, byl celý vějíř otázek. Myslím, že eh, je na místě, abyste na to odpověděl. Děkuji. Well, so... Dobře, já se domnívám, že v úvodních slovech jsem jasně řekl, že je to v našem společném zájmu Evropského parlamentu i komise, i rady, aby úřad ORA OLAF a dozorečí výbor fungovali a pracovali efektivně a <clears throat> ten návrh fungování jsem předložil oběma orgánům, dozorčímu výboru i generálnímu řediteli úřadu OLAF, a aby bylo možné o něčem eh, diskutovat. Je třeba, aby někdo vytvořil základ pro diskuzi. Nepočítali jsme, že hned dospějeme k dohodě. Ten dokument měl posloužit pro první zvažování jak na půdě dozorčího výboru, tak i generálního ředitele OLAFu kdy, tam jsme se snažili skonstatovat situaci a uvést doporučení a v červenci se bude konat zase obdobné setkání a obě strany by měly dospět k vyjasnění problematiky. Dále Co se týče ochrany osobních údajů, pokud eh, jsem to správně pochopil, hovoříte o přístupu k řízení případů eh, dozorčím výborem. Já se domnívám, že se situace mění. A předseda dozorčího výboru mě informoval o tom, že dozorčí výbor v současnosti posuzuje své potřeby, co potřebuje, aby měli dostatečný přístup k dobře fungujícímu systému řízení. A mezi eh, předchozím předsedou dozorčího výboru a mezi generálním ředitelem Olafu byla podepsána dohoda o pracovních podmínkách a já jsem to již řekl při setkání s dozorčím výborem v květnu, pokud tento výbor bude spatřovat nutnost změnit něco, zlepšit eh, toto pracovní ujednání, tak eh, by výbor měl co nejrychleji předložit své představy, přijít s touto iniciativou a myslím, že Olaf bude ochoten provést nutné změny v tom pracovním uspořádání a že bude ochoten zareagovat na potřeby dozorčího výboru samozřejmě při plném respektování evropských právních předpisů. Dále jste hovořila o těch, o těch mezních limitech. Myslím, že došlo k určitému nedorozumění. Jež při našem předchozím setkání jsem se to snažil vysvětlit. My nehovoříme o žádných limitech. Úřad OLAF má nová pravidla. Je to systém takzvaných priorit vyšetřování a e, tento systém e, na, má nahradit ty limity, které existovaly dříve. Priority e, vyšetřování se opírají o splnění čtyř kritérií a ty zahrnují zásadu proporcionality, to znamená, kdy druhá, jakou přidanou hodnotu to může přinést, například oproti konání vnitrostátních orgánů, dále využití zdrojů OLAFu a další specifické kritérium jako finanční dopad eh, případu takže v tomto kontextu byly uvedeny určité částky, zejména e, se týkají závažnosti případu, ale má to jenom indikativní povahu a je to jenom jedno z čtyř kritérií, která tu jsou zde uváděna. A mám-li hovořit o praktické činnosti OLAFu? chtěla bych vás ještě jednou informovat o tom, že od února 2012, kdy vstoupila v platnost nová pravidla, 46 případů, které byly v oblasti strukturálních fondů a cel ještě otevřené, se dostaly buď pod tuto úroveň 1 milionu eur, nebo eh, jejich finanční dopad byl neznámý. Takže 46%, přibližně polovina případů byla otevřena, i když byly pod tou hranicí 1 milion eur. A dále, když hovoříme o ochraně finančních zájmů EU a o činnosti úřadu OLAF, tak bych chtěl říci, že v roce 2012 zahájil OLAF 185 případů v těchto eh, dvou oblastech ve srovnání eh, s 82 případů v roce 2012, 50 eh, ještě předtím a 20 v roce 2009. Chtěl bych říci, že došlo k navýšení zahájení vyšetřování případu o více než sedminásobek ve srovnání s rokem 2009 takže to neznamená, že by Olaf eh, nepracoval dobře. Já se domnívám, že to znamená značné zlepšení činností Olafu v této konkrétní oblasti. Dále, co se týče otázky informování dozorčího výboru o uzavřených případech. K tomu musím ještě jednou říci, že alespoň podle mých informací respektuje úřad OLAF příslušné právní předpisy, informuje dozorčí výbor ještě než jsou dokumenty odeslány vnitrostátním soudním orgánům a nařízení o úřadu OLAF nestanovuje, že by OLAF eh, měl počkat eh, na eh, vypracování stanoviska dozorčího výboru ohledně uzavření případů. A OLAF opravdu striktně naplňuje požadavky stanovené v nařízení. Možná je to různý výklad tohoto pravidla, ale z právního hlediska je to jasné. A nález soudu v tom eh, případě Franček Big eh, také ukazuje, že eh, byl dozorčí výbor informován předem, než byly podklady zaslány soudnímu orgánu a myslím, že jste si dobře vědomi, jaké je nařízení o OLAFu a článek 11 odstavec 1 jasně říká, že nikdo s výjimkou dozorčího výboru nemůže zasahovat eh, do eh, specifických eh, vyšetřování. To je tedy ten způsob fungování. Dále k otázce, která se týkala procenta odpovědí, poskytnutých odpovědí. Tady máme vysvětlení, proč není možné eh, určité otázky zodpovědět do detailu, protože eh, tři procesy běží, jeden na Maltě, jeden v Lucembursku a jeden v Bruselu. Ještě jednou proces Frencher Big, mimochodem tedy pro eh, ty poslance, kteří nevědí, i Franče byl eh, generálním ředitelem Eurostatu a komise prohrála eh, v tomto případě především protože soud rozhodl, že komise poskytla velmi mnoho informací a porušila prezumci neviny. Eh, paní Gresle, krátká doplňující otázka. Chtěla bych něco říct jenom k těm statistikám zahájených případů. Je vám známo, že v současnosti se eh, rozdělují ty případy na eh, eh, různé drobné případy. To, co byl dříve jeden případ, jsou to ty dva nebo tři, anebo se také stalo, že po 18 měsících byl nějaký případ uzavřen, ale potom se pod jiným číslem objevil jako nový. Tomu je třeba také věnovat pozornost. Já si myslím, že se tady přikr- přikrášluje statistika. Děkuji. Prosím o pokud možno stručnou odpověď, pane komisaři. Já prostě nemohu souhlasit s tím, co jste říkala. Ta nová pravidla, která vstoupila v platnost ke 1. 2. 2012, jsou taková, že úřad OLAF posoudil všechny případy, které byly zadržovány na různých místech, které se konaly. A ještě před touto reformou eh, jsem slyšel, eh, byly některé případy, které trvaly celá léta, byly ve fázi posuzování, to byl problém. Takže když Olaf provedl posouzení těchto eh, případů, tak eh, rozhodl o těchto případech podle nových pravidel. A nová pravidla vyžadují, když to jsou zahájené případy, když je tu eh, vážné podezření, eh, že došlo k podvodu, tak byla vytvořena speciální pracovní skupina, která se měla zabývat těmito případy. A ty případy, které ne, eh, neměli eh, dostatek důkazů, že došlo k pochybení, byly uzavřeny. Eh, takže se podařilo ty případy, které pokulhávaly, uzavřít. A myslím, že to je eh, velice dobrý. A nyní máme situaci takovou, že když se zahajuje řízení, a pokud si dobře vzpomínám, v mnoha případech zprávy PIV byl parlament vždy velice nespokojen, protože eh, to řízení bylo velice dlouhé a nyní mohu informovat o tom, že fáze výběru se zkrátila z 6,8 měsíce v roce 2011 na 1,4 měsíce v roce 2012, tedy ze 6,8 na 1,4 desetiny měsíce a cel celkové trvání se eh, zkrátilo z 21,1 měsíce v roce 2011 na 22,6 měsíce v roce 2012. A myslím, že tato čísla jasně ukazují, eh, že eh, ta uskutečněná reforma již vede k kladným výsledkům, i když souhlasím a když jsem diskutoval s řízením OLAFu, tak jsem také zdůrazňoval, že ta eh, délka vyšetřování, když to bylo 22,6 měsíce, je pořád ještě příliš dlouhá a že je nutné usilovat o další zlepšení, ale přesto vidím, že v této specifické oblasti došlo k pokroku. Děkuji a další je SND frakce paní Ayala Sender. Eh. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste nám dal příležitost pokračovat v rozhovoru o situaci, ve které se nacházíme, ohledně tedy vztahu mezi OLAFem a dozorčím výborem a především o tom rámci tohoto konfliktu. Já jsem se vás chtěla zeptat kdy vy jako komisař zodpovědný za boj proti podvodům jste se dověděl, že pan komisař Dalí je vyšetřován. Že je zde prostě nějaký problém a že váš kolega z komise je vyšetřován pro podezření z podvodu. To by mě tedy zajímalo jako první věc. A za druhé, vzhledem k tomu, že se jedná o střed zájmu, tak nás to znepokojuje. My víme, že od roku 2004 existuje dohoda mezi čtyřmi velkými nadnárodními tabákovými společnostmi a Evropskou komisí. Pokud jde o programy financování významné části programu boje proti pašování tabákových výrobků. A v tomto programu, pokud já vím, tak Olaf právě vyjednal tuto dohodu. Olaf spolu s právní službou komise zde tedy zastupoval Evropskou unii v, těchto, v této dohodě. Takže bych se vás ráda zeptala, jakým způsobem Olaf dostává financování, nebo jak je tedy OLAF zapojen do této dohody těmi čtyřmi velkými tabákovými společnostmi. V roce 2010 jsem četla rozhovor s vámi, týkalo se to další z, této, z těchto společností a financování. Takže jak se na to díváte vy, protože my se v tom moc nevyznáme, tak by bylo dobré, kdybyste nám tu situaci trochu vyjasnil. A za třetí, pokud jde o dozorčí výbor, tak by mě zajímalo, jakým způsobem pojímáte ochranu tohoto orgánu, který je pro nás už od začátku zásadní, aby byla zachována nezávislost OLAFu na jedné straně a na druhé straně důvěryhodnost, věrohodnost OLAFu jako subjektu, který už je ze své definice problematický. Je to nutné, dokud nebudeme mít evropského prokurátora, evropského státního zástupce ale jak říkám, je to problematické. Já už od začátku jsem upozorňovala na problematiku vyplývající z deontologického, z etického kodexu. Olaf eh, musí od začátku dodržovat základní práva té vyšetřované osoby, ať je nebo není vinná. Protože pokud je nevinná, tak za tři roky, pokud je vinná, budeme mít za tři roky problém, pokud ne, tak okamžitě. Takže jak se díváte na ten dozorčí výbor a potom případ paní Skembry nebo Šembry, která byla také předmětem tohoto střetu zájmu svým způsobem, protože to byla malcká členka výboru kde se vyšetřoval případ související s Maltou a s maltskými problémy, tak jakým způsobem se vyřešil problém střetu zájmu paní Šembry, která se účastnila určitých výslechů a tak dále. Nevíme přesně, jakou roli tam sehrávala a v jaké situaci dnes je. Děkuji. Děkuji paní Ayala Sanders. Myslím, že je vždy nejlepší odpovědět přímo hned na otázku, pane komisaři mohli prosit. Tak eh, pokud jde o vaši první otázku, je důležité zdůraznit, že já, co by komisař, odpovídám za politické záležitosti, nikoli za eh, konkrétní vyšetřování a nemohu už vůbec zasahovat do konkrétního vyšetřování a naprosto dodržují toto pravidlo zakotvené v legislativě. Byl jsem informován o rezignaci pana, Deliho, pana Daliho panem předsedou Barosem a to v den podání demise. E, vzpomínám si, že jsem v té době byl právě v Indii a Eh, pan předseda mi zavolal a informoval mě o eh, této skutečnosti. Poté ohledně dohod o tabáku a tabákových výrobcích. Domnívám se, že musíme pochopit roli mm, této dohody o tabákových výrobcích. Ta dohoda klade eh, významné požadavky na tabákové firmy, například, že firmy musí být schopny zpětně i vystopovat eh, tabákové produkty Nyní přecházíme postupně k obecným ujednáním ohledně eh, vystupování, a vysledování těch produktů. O tom se nyní jedná v rámci eh, návrhu směrnice o tabákových eh, výrobcích a to ten návrh obsahuje právě ten požadavek vystupování, a vysledování a to je důležité opatření proti pašování a padělání cigaret a vzpomínám-li si dobře, hodnocení dopadu o tabákové směrnici eh, praví, že účinná implementace těchto systémů sledování a stopování eh, může snížit eh, pašování o 30 během tří let. Mají také povinností vůči zabaveným cigaretám svých značek. Jestliže členský stát zabaví jejich cigarety, tak eh, musí eh, platit členským státům určité peněžní pokuty a tak dále. To jsou dohody, které zavazují tabákové společnosti ke korektnímu chování v této oblasti. a finanční prostředky z toho plynou do, obec, do souhrného rozpočtu EU a členských států, tudíž a to jsou značné finanční částky. Protože všechny čtyři dohody dohromady zavazují tyto tabákové společnosti k platbě ve výši 2 e, miliard eur do rozpočtu EU a Eh, členských států. Tyto finanční prostředky nejsou eh, specificky eh, účelově vázány na OLAF, ale plynou do souhrného rozpočtu EU. Takže v tomto případě nevidíme žádný střed zájmů na straně OLAFu. I když se OLAF zúčastnil jednání s těmito tabákovými firmami, jednou z rolí OLAFu je také Eh, hledat eh, způsoby a nástroje, které umožní lepší řešení problematiky pašování a padělání cigaret. A my věříme, že tyto dohody k tomu poskytují jeden z nástrojů. Asi víte, že Nedávno, minulý týden, jsme schválili novou strategii o pašování cigaret, kde jsou navržena i jiná opatření. A samozřejmě, že eh, vím, že je to velký problém, který je nutno řešit v rámci Evropské unie co nejpřísněji a tato strategie je k tomu určena. Dále pokud jde o dozorčí výbor, a vy jste, se, vy jste zmínila slova ochrana v této souvislosti. Já myslím, že na eh, setkání s vámi 28. května jsem eh, ujistil tento parlament, že nakládám eh, rovnocenně s oběma orgány, to znamená s OLAFem a dozorčím výborem a v rámci mé schůzky v květnu s dozorčím výborem jsem jasně eh, řekl, že stanoviska a doporučení dozorčího výboru by eh, měla představovat hodnotný, hodnotný přínos ke zlepšování činnosti OLAFu. A také z důvodu lepší spolupráce obou orgánů. Vím, že oba orgány jsou nezávislé, ale je nutno zajistit lepší spolupráci a za tímto účelem jsem navrhl uspořádat tuto trojstranou schůzku, e, e, včetně mé účasti a tam jsme hovořili o implementaci doporučení dozorčího výboru které jsou zahrnuté v jeho výroční zprávě o činnosti. Věřím, že pokud tento akční plán bude schválen a bude i prováděn, tedy dodržován, tak se dočkáme zlepšení této situace a jak OLAF, tak i dozorčí výbor budou pak schopny řešit problémy, které měli už i předtím. Děkuji. Vzhledem k eh, pokročilému času bych eh, a vzhledem k tomu, že máme už jenom 10 eh, minut, tak má ještě paní Ayla Sender doplňující otázku stručně. Děkuji, budu velmi stručná. Chtěla jsem jen, aby se pan komisař vyjádřil. Je to jasné, protože je to v prohlášení Olafu, že Olaf jedná s tabákovými společnostmi v rámci dohody. A mě by zajímalo, jaký je obsah tohoto jednání s těmi tabákovými společnostmi, protože chápu to tak, že Olaf jedná jménem komise. Co tam tedy vyjednává? Nějaký obsah, nějaké programy? Co vyjednává jménem komise? Thank you for keeping the time. Děkuji za dodržení časového limitu. Prosím o stručnou odpověď. Tak, v zájmu jasnosti Myslím, že první společnost eh, tato doporučení přijala již v roce 2004 a ostatní v dalších letech, takže role OLAFu při sjednávání dohody bylo poskytnutí určitého know-how o tom, jak zlepšit ustanovení dohody tak, aby byly skutečné, účinná a já jsem obdržel také dopis pana Teurera ohledně přístupu k dokumentům, kde je požadavek mít přístup k těmto dokumentům zde v zabezpečených místnostech a mohu vás informovat, že komise je připravena tyto dokumenty poskytnout nikoli ve svých prostorách, ale zde v prostorách parlamentu, tak aby eh, členové výboru a vůbec eh, poslanci parlamentu měli možnost eh, prostudovat tyto dokumenty ve svých prostorách. To je velmi dobré. Děkuji. Další frakcí je frakce ALDE. Pane Skilakakisi, prosím. Thank you, Děkuji, pane komisaři, za vaši trpělivost a za vaši dnešní přítomnost. Já sleduji Olaf už čtyři roky. Už od toho, co jsem přišel do výboru KONT. A mým Problémem nebyla ta práce, kterou Olaf dělá, ale právě ta práce, kterou nedělá. A sledovali jsme také tu Daliho aféru. A mám pocit, že je to takový spor o nízké intenzitě mezi různými stranami. A mám pocit, že Tyto dvě věci se teď spojily a dostali Olaf zcela do slepé uličky. Takže Olaf je chycen v tom Daliho případě, kde neodvedl svou práci. Máme desítky nebo řekněme 20 milionů úplatků, které kolují ve veřejném sektoru členských států, ve veřejné sféře asi 100 tisíc se týká evropských fondů. Každých 10 let máme asi tisíc případů, 4%, 40% se jich vrátí k nám, v polovině jsme efektivní. A teď se Olaf dostal do slepé uličky. A prosím, co můžete udělat, abyste nás institucionálně z této slepé uličky dostali? Co můžete udělat? Děkuji. To byla krátká otázka. Můžeme dostat krátkou odpověď? Pane komisaři. Nejdříve musím zdůraznit, že Olaf pokračuje ve své aktivitě. Pokud se podíváte na čísla o činnosti, tak jejich činnost se v průběhu roku 2012 velmi zintenzivnila. Například v roce 2012 OLAF prošetřil 1772 případů ve srovnání s 921 v roce 2011 a 886 v roce 2010. Takže vidíte, že se to číslo více než zdvojnásobilo porovnání s uplynulými roky. A myslím, že Olaf po této reorganizaci se stal mnohem efektivnějším než v minulosti. Pokud jde o akce v oblasti politiky, které potřebujeme, tak myslím si, že především musíme přijmout změny v nařízení o OLAF, na kterém se dohodly instituce, protože potřebujeme pro OLAF mnohem silnější regulační rámec v celé řadě oblastí, především v oblasti ochrany základních práv a při této příležitosti bych rád pozval tento parlament, nebo vyzval tento parlament k přijetí tohoto nařízení na příštím plenárním zasedání ve Štrasburku, protože musíme vzít v úvahu, že sedm let trvalo, než byl tento návrh projednán a bylo by skutečně škoda, kdybychom se na něm nedokázali shodnout v závěrečné fázi. Potom samozřejmě myslím, že je velmi důležité, a už jsem se o tom zmínil v diskusi o předcházejícím bodu, dokončujeme práci na funkci evropského prokurátora, který bude zodpovědný za trestní vyšetřování a ta správní vyšetřování budou oddělena od trestně právních šetření podle evropského práva a také podle práva o ochraně finančních zájmů cestou trestního práva. Budeme mít tedy silný nástroj k tomu, abychom eh, postihli trestně právní jednání které je v rozporu s finančními zájmy EU. A jak už jsem říkal, jsme připraveni dále pracovat na zlepšování po přijetí tohoto nařízení. Můžeme pracovat na dalším zlepšování nařízení o OLAFu a na dalším posílení jistých ustanovení v tomto nařízení a tam eh, máme na mysli možnost vytvořit systém nezávislého kontrolora procesních záruch. mít takový tedy koncept nezávislé kontroly procesních záruk a také další opatření související s lepší ochranou základních práv. A to je politická akce a zde musíme vést náležitou konzultaci s parlamentem, ale také s radou, abychom ten legislativní rámec pro OLAF ještě zefektivnili. Děkuji. Další velice stručná připomínka, to ani není otázka, je to uh, E, připomínka. Je důležité, abyste do toho zapojili evropského státního zástupce. Někdy musíme tedy kopat ten míč před sebou, abychom se s té šlamastiky dostali, takže prosím, vytvořte ho co nejdříve. Děkuji a další frakce je zele, frakce zelených. Pan Stás, děkuji. Pane komisaři, pane předsedo, může dozorčí eh, výbor zasahovat. To je jasné, ale vaše a naše odpovědnost je taková, abychom zajistili, aby OLAF mohl dělat dobrou práci a nemůžeme tedy eh, popírat, eh, že generální ředitel je ještě předmětem diskuzí. Má skupina volala po rezignaci a dnes při tom slyšení generální ředitel řekl, že můžeme v parlamentu schválit tisíce rezolucí a že nebude e, rezignovat, že by to porušilo jeho nezávislost. A já bych chtěl říct si, že vytváříme tedy státního úředníka, generálního ředitele úřadu OLAF. Poslali jsme mu písemné otázky a v odpovědích, v některých odpovědích lhal. Týkalo se to paní Šembry, někdejší ředitelky eh, Malckého úřadu a v písemné odpovědi nám Olas sdělil, že se tato dáma nezúčastnila žádného výslechu. A když jsem položil otázku, potom pan Kessler Eh, potvrdil, že se zúčastnila asi tří výslechu, takže to byla naprostá lež ve srovnání eh, s odpověďmi, které předložil písemně. A když eh, se dokonají slyšení a my vidíme, že lže, tak přece není možné, aby zůstal E, v úřadu a pan Kessler nám lhal, proto bych se chtěl zeptat, zda nechcete zahájit e, šetření chování pana Kesslera. E, jinak by bylo zapotřebí mít disciplinární řízení, abychom zjistili, proč takovýto výzečný úředník Olafu lže. Děkuji. Pane Stasi, můžete vypnout mikrofon? Ano, pane komisaři, můžete prosím okamžitě odpovědět na tuto otázku? Hovoříme o diskuzi nebo slyšení, které se konalo dnes dopoledne. Já bych musel analyzovat výsledky této diskuze, ale služba mě informovala o tom, že pan Kessler předložil odpovědi na otázky, eh, když se tedy na ně podíváte, A, B, C, D a další očíslování nebo eh, označení písmeny, je to přes 200 otázek, které byly vypracovány za krátkou dobu. A on chápal ty otázky, které vznesl parlament. Já opakuji ty informace, které jsem obdržel. A ty otázky parlamentu, o kterých hovoříte. Zda paní z Kembry se účastnila vlastního vyšetřování nebo výslechů. Jeho odpověď zněla, že se neúčastnila vyšetřování, ale že se zúčastnila jako tlumočnice slyšení, proto protože bylo třeba tlumočit pro svědka, který potřeboval tlumočení. Alespoň jsem se s tím seznámil takto, s takovýmto výkladem. Eventuálně se k tomu ještě vrátím. Děkuji. Krátká doplňující otázka, pan Stas. Ano, můžeme eh, o tom hovořit dále, ale strategie komise je přece jasná. Být po boku, předstírat, že se nic zlého nestalo a potom padne rozhodnutí na Maltě a všechno eh, se to eh, uzavře a nikdy už neotevře. A příslušný státní zástupce řekl, že to je vyšetřování, které neodpovídá standardu. Kdybych byl eh, na eh, Maltě, tak eh, to bych se tam mohl pohybovat volně a pan Kessler řekne, že to <clears throat> nic nebylo. Já se na vás opravdu obracím s dotazem, pane komisaři, když se zjistí, že to jsou opravdu výslechy. Jste ochoten zahájit skutečné vyšetřování někoho, kdo přijde do parlamentu a vůči členům parlamentu lže? Děkuji za dodržení času. Vypněte prosím mikrofon, pane komisaři. mohu jenom zopakovat, co mi bylo sděleno, než jsem sem přišel, že eh, došlo k tomuto nedorozumění eh, při položení otázky. Já to mohu tedy nechat přeskoumat a doufám, že mě chápete dále, co se týče policejního komisaře, ne státního zástupce na Maltě. Myslím, že bychom měli opravdu jasně rozlišovat mezi administrativním vyšetřováním a trestním vyšetřováním. A úřad OLAF je zodpovědný za administrativní vyšetřování. Trestně právní vyšetřování, jak eh, víte, Eh, právě běží na Maltě a pokud eh, jsem správně chápal čtení eh, nebo vyjádření toho policejního komisaře, tak tu není dostatečný důkaz, což by v takovémto případě bylo důležité. Dobře. Poslední politická skupina ECR. Omlouvám se, Gue. Pan Tejon, protože ECR tu není přítomna. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste se dostavil. Já jsem se již dnes ptal na kvalitu vyšetřování úřadu OLAF vzhledem eh, k tomu, co jsme se dozvěděli eh, z Malty. A měl bych dvě otázky. Za prvé, můžeme tedy očekávat, že studie následného hodnocení nám poskytne další informace a když to budeme chtět zkoumat, tak neobdržíme vůbec žádné dokumenty nebo obdržíme dokumenty, kde bude většina vyškrtána, začerněna, že něco tedy padne pod stůl při vypracovávání těchto zpráv. A to tež se týká nás, e, když e, sneseme otázky, tak z části nedostaneme žádné odpovědi s odkazem na eh, soukromou sféru. Ale eh, co se týče té studie dopadů, budeme se moci podívat na všechny informace, eh, to, ty, které dostane dozorčí výbor a parlament že bychom využili takový výbor. Co si tedy myslíte o ochraně komise? To se týká eh, metod vyšetřování Olafu. A ta druhá otázka, pan Kessler dnes řekl, že eh, se dostává eh, pravidelné žádosti aby se eh, úřad eh, prioritně zabýval určitými případy. Souhlasíte s tím a pokud s tím nesouhlasíte, eh, můžete tedy zrušit tuto praxi? Ano, děkuji pane De Jongu. Byly to dvě přesně formulované otázky, pane komisaři. Well. Tak na vaši první otázku. Chtěl bych odkázat na skutečné údaje z 71 žádostí dozorčího výboru po přijetí nových pravidel všechny žádosti byly Olafem splněny a v 61 eh, případu z těch 71 eh, výbor žádal o plný přístup, úplný přístup k případům a získal jej. V deseti případech eh, o tento přímý přístup nepožádal. Otázka začerňování, kterou jste eh, nadnesl, ano, o tom se diskutovalo, byl to problém na začátku, ale v prosinci loňského roku, pokud si dobře vzpomínám, generální ředitel Olafu eh, schválil instrukce pro personál ohledně začerňování a tato problematika byla řešena personálem OLAFu. Moje stanovisko politické je zde jasné a rád bych vám ho sdělil. Pokud dochází k dodatečným problémům v těchto oblastech, oblastech je zapotřebí pracovat na praktických eh, pravidlech, eh, na eh, zdokonalení pravidel. Pouze tak dosáhneme i vzájemného souladu mezi dozorčím výborem a OLAFem. Měli bychom si uvědomit, že tady hovoříme o velmi choulostivých informacích a a pokud tento vztah bude založen na dobré vůli a důvěře a ne a také na jasných pravidel, pak eh, se dostaneme do eh, problému protože by eh, bylo katastrofou, kdyby choulostivé informace o velmi vážných případech začaly cirkulovat bez jakékoliv ochrany nebo jakýchkoliv zábran či pravidel. Ale to jsou klíčové body. A v tom spatřuji i svoji roli, abych umožňoval e, tuto práci na dalším rozvoji těchto pravidel, tak abychom měli e, zcela jasno a zcela jasný vztah mezi OLAFem a dozorčím orgánem či výborem. A věřte mi, nestraním ani jednomu, ani druhému. Chci, aby oba nezávislé orgány dobře spolupracovali a nalézali e, svá řešení, pokud jde o priority. Myslím, že je normální, aby eh, lidské bytosti vnímali své problémy za prioritní, protože oni si myslí, že právě um, ten jejich problém je to nejdůležitější. A tady je důležité, aby generální ředitel Olafu přijímal rozhodnutí nezávisle a prováděl své vlastní posouzení či vyhodnocení zdali příslušnému nebo danému případu má eh, přisoudit prioritu či nikoli. A v tom spočívá eh, i role generálního ředitele OLAFu v rámci eh, provádění vyšetřování OLAFu. Milé kolegyně, kolegové, nyní jsme vyslechli zástupce všech frakcí. Mám ovšem ještě dvě další přihlášky do diskuse, jednak od paní Gresle a od pana Balčitise. Než jim udělím slovo, tak chci jako předseda výboru poukázat na následující skutečnost. Pane komisaři Šemeto, my eh, si velice vážíme vaší dnešní návštěvy. Eh, děkujeme vám eh, mnohokrát za to, že jste se zapojil do otázky mediace mezi dozorčím výborem a generálním ředitelem anebo naopak generálním ředitelem a dozorčím výborem. Obě instituce jsou důležité pro nezávislé fungování Úřadu pro eh, potírání eh, podvodu OLAF. Po chvále nyní Eh, určitá výtka. Když klademe otázky na komisi a nyní opakovaně zjišťujeme, že otázky nejsou zodpovězené s poukazem na probíhající soudní řízení, pak je to pro nás neuspokojivé. A pokud se pak eh, ukáže, že ty otázky vůbec nesouvisejí s konkrétním případem, anebo případně už byly zodpovězeny v tiskových prohlášeních, pak to vnímáme jako znevažování parlamentu pokud eh, jsou eh, otázky parlamentu ignorovány, pak eh, je otázka, zdali to prospívá důvěrné spolupráci mezi parlamentem a komisí. Pokud to neprospívá důvěrné spolupráci, pak to vede v konečném důsledku k nedůvěře. A pak vyvstává otázka, jaké prostředky má parlament k dispozici, aby vůči komisi prosadil zodpovězení otázek. To je otázka demokratické kontroly správního konání a k třetímu bodu. Na základě eh, vyšetřování OLAFu v otázce pokusu o uplácení minulý eh, říjen došlo k odstoupení komisaře. Jestliže se nyní v rámci soudního řízení na Maltě ukáže a také v důsledku prohlášení policejního prezidenta na Maltě, že tady neexistuje eh, žádný, žádné důvodné podezření k provádění dalšího vyšetřování pana Daliho, pak je podle našeho případu případ uzavřený, alespoň předběžně uzavřený, ale pak se ukázalo, že pan Dali a pak se ukáže, že pan Dali není zapleten do tohoto případu tak, aby to vedlo k důvodnému podezření z podvodu. A pak je otázka, kdy budeme diskutovat politickou dimenzi toho případu. Musíme vyčkat, až soudní řízení, eh, o které usiloval pan eh, Dali, aby eh, mu bylo dáno za pravdu, jsou ukončené, anebo je pak ta záminka, anebo ten důvod, který vedl k propuštění nebo odstoupení pana Daliho bezpředmětný a neměla by se pak komise mm, sama sebe tázat, zdali na základě nedostačujících faktů Eh, bylo takovéto politické rozhodnutí učiněno? A kde by měla takováto diskuse být vedena, když ne v parlamentu, kde zasedají přímo volení eh, poslanci a diskutují o politických základech pro politická rozhodnutí. My tedy tyto otázky pokládáme a dnes dopoledne pan Kessler poukázal na to, že vlastně vždy upozorňoval na to, že neexistují žádné eh, jednoznačné důkazy, které by eh, dokumentovaly eh, účast pana Daliho v podvodu, ale současně zde v Bruselu i mezi novináři i poslanci si vzpomínají, že před devíti měsíci to znělo zcela jinak, protože tenkrát se hovořilo o jednoznačných a nesporných indicích, které um, um, naznačují, že pan Dali byl do toho zapleten. Pak tady máme rozpor, který musí být rozklíčován a e, určitě pochopíte, že na základě nebo na pozadí těchto rozporů nemůžeme tyto otázky obcházet a my jako parlament očekáváme, že tyto otázky budou zodpovězené. I ty, které nesouvisejí souvisejí s případem Dali, ale obecně se vztahují k práci Úřadu pro eh, boj proti podvodům, ale také budeme naléhat na zodpovězení otázek souvisejících s případem Dali. A na tomto pozadí eh, je vlastně od 20. května 2013 situace jasná. Konference předsedů rozhodla, že Eh, předsedu komise Barosa nepozve do, eh, na zasedání konference předsedů. My jako výbor pro rozpočtovou kontrolu jsme byli konferencí předsedů pověření tyto otázky eh, řešit, co by příslušný výbor a dovést je konečnému řešení, respektive vyvodit z toho závěry, které pak předložíme konferenci předsedů a frakcím a i plénu Evropského parlamentu v podobě doporučení. Toto není snadný úkol, ale vyvstává tady otázka, do jaké míry je komise ochotná a schopná nám v hledání tohoto řešení a e, vlastně plnění tohoto úkolu pomoci. So, uh... Takže já si myslím, že na to, co jste právě řekl, mohu říci, že komise spolupracovala s tímto parlamentem co nejlépe pokud jde o odpovědi na otázky, které parlament položil. Myslím si, že všichni chápeme, že Evropská unie je unie právních států. A je velmi důležité, aby právní stát byl vždy respektován. A když komise odpovídá na otázky tohoto parlamentu, tak velmi důkletě hodnotí tyto odpovědi právě z hlediska uplatňování principu právního státu. A to vede k situacím, že když probíhá nějaké soudní jednání, když je nějaký případ teprve ve svém začátku. A teď probíhají v současné době tři soudní jednání na Maltě, v Lucemburku a v Belgii, tak komise není schopna, není v pozici, aby vám mohla zodpovědět na tyto, zodpovědět tyto dotazy právě kvůli probíhajícím soudním jednáním. A já bych rád vyzval všechny poslance parlamentu, aby pochopili toto stanovisko, protože podívejte se na minulé nálezy soudů a tam komise prohrála jen v malém počtu případů, ale v těch případech, eh, kdy prohrála, to bylo způsobeno především tím, že nerespektovala presumpci neviny a právě to komise dělá. Tyto soudní jednání tedy probíhají a uvidíme, jak to dopadne, ale my jako komise musíme dodržovat pravidla. My jsme strážkyní smlouvy. A tato pravidla jsou klíčovým předpokladem pro fungování komise. Děkuji. Technická připomínka? Pane komisaři, chtěl Nechtěl bych vás příliš obtěžovat a naléhat, ale to, co jste řekl, jak to souvisí s nálezy úřadu OLAF? Jediná právní kauza je stížnost eh, Daliv a Swedish Match v Belgii. To s tím nemá nic společného. Jde o to, že Swedish Match v tomto eh, výboru Sporu eh, řekl eh, celou řadu věcí o panu Dalim a další právní kauza, která je u soudu, je ta, že pan Dali si stěžoval na průběh komunikace, ale to nemá nic společného s úřadem Olaf. To souvisí s tím jednáním 16.10. u pana eh, předsedy Barosu. Já nevím, jak to e, souvisí tedy s tou technickou připomínkou. No to s tím souvisí, pane předsedo, protože komisař odpovídá na věci, které s tím nesouvisí. Chcete se k tomu vyjádřit, pane komisaři? Já nevím, vy jste se zmiňovalo o dvou soudních řízeních a jsou tři. To třetí řízení právě e, probíhá na Maltě a právní služba komise důkladně hodnotí tu situaci. A také vzhledem k potenciálnímu dopadů eh, odpovědí na právě probíhající soudní řízení. Takový je názor našich právníků, právníků komise. Dobře. Eh, ještě se hlásí paní Kresle a pan Balčičis o slovo a potom odpověď. Paní Kresle, tedy pane komisaři, to je opravdu síla eh, dělat, jako kdyby to byla naše vina, že by komise prohrála eh, probíhající soudní řízení a ty prohraje. Víte, že generální ředitel Olafu uspořádal tiskovou konferenci po odstoupení komisaře Daliho a potom zaznělo 15 otázek novinářů a na ty bylo odpovězeno a my jsme řekli, že eh, se chceme něco dozvědět a měli jsme jednání za zavřenými dveřmi a potom to bylo eh, jednání pozvání na jednání, ale nám generální ředitel k tomu nic neřekne kvůli eh, probíhajícímu řízení. To, co probíhá v Bruselu, to je Swedish match eh, versus Dali. S tím nemá komise nic eh, společného. To, co je v Lucembursku, je to také žaloba pana Daliho na komisi. To s tím také nesouvisí a to, co probíhá na Maltě, s tím také nemá nic společného. My se pouze ptáme, jakým způsobem Eh, prováděl OLAF toto vyšetřování. Měli bychom rozlišovat mezi příčinou a důsledkem. Eh, a řekněte, Eh, oběd eh, tedy z hlavní světkyní. Eh, je to běžné, zda se tam podávalo víno nebo ne, to nemá nic společného s vyšetřováním, ale s věrohodností osoby generálního ředitele. Skutečnost, že svědkyně u soudu na Maltě řekne, že byla opila, když zápis opravovala, provedla 12 oprav. Já bych chtěla vědět, jak to souvisí s tím vlastním řízením. Pane komisaři, já jsem se ohla, přihlásila o slova, vy jste statistik a já myslím, že to není možné, abyste eh, k nám takto přistupoval v číslech za roku 2012, eh, v číslech OLAFu je tolik ojedinělých efektů, že tato čísla za rok 2012 se vůbec nehodí k tomu, abychom eh, říkali, eh, jestli je efektivita eh, lepší nebo horší. 423 případů, které byly souběžně zahájeny a 21 z nich bylo za krátkou dobu zase uzavřeno to eh, eh, nás nevede k tomu, abychom hovořili o tom, že se zkrátila doba zpracovávání případů. Jsme sice poslanci a trochu omezení, ale ne tak omezení, abychom spolkli všecko. Ano, to je tedy ta výtka, že došlo k sfalšování eh, čísel, ale jestli je to podvod, to dost dobře nevím. No, dobře, ne, to teď neberte vážně. Pan Baltič Ačiū, gerbiamas pirmininkė, noriu paprašyti, neignoruok. Děkuji, pane předsedo. Rád bych vás požádal, abyste mě neignoroval do budoucna. Já jsem velmi dlouho čekal, než mi dáte slovo. A možná mám také jeden návrh. Chtěl bych především poděkovat panu komisaři za to, že k nám přišel. Myslím si, že se snad neurazí, ale to, co se tady dnes děje, to je něco, co je součástí povinností komisaře Olaf spolu se všemi svými odděleními, stejně jako dozorčí výbor, to všechno je součástí komise. Je to nástroj, jehož cílem je provádění politiky Evropské komise a Evropského parlamentu v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie a boje proti podvodům. OLAF a dozorčí výbor jsou financovány z prostředků společenství. A vzhledem k tomu, tyto struktury musí skládat účty, a to nejen z finančního hlediska, ale také z hlediska řízení. Dozorčí výbor nesouhlasil nechtěl se účastnit společného zasedání. A proto si říkáme, zda skutečně chápou svou roli. Já bych rád, vyzval dozorčí výbor, aby se co nejrychleji setkal se svým nadřízeným a bylo by nutné, aby nezávislost OLAFu a dozorčího výboru byla zajištěna, ale to rozhodně nesouvisí s aspektem řízení. A já si myslím, že všechny tři strany se musí shodnout na příčinách problémů, které existují. Rád bych panu komisaři řekl, že když se objeví nějaká nedorozumění mezi jednotlivými subjekty, je třeba se podívat na jednací řád. A tam si myslím, že jsou ustanovení, která se týkají pravidelných schůzí a ty by umožnily vyřešit celou řadu otázek. Samozřejmě na těchto schůzích nebudeme hovořit o probíhajících šetřeních, ale můžeme řešit všechny ostatní otázky. Děkuji, pane kolego Balčetisi. A Napřed ta výtka, že jsem vás přehlédl, eh, to odmítám. Kladu důraz eh, na to, že eh, posuzují všechny frakce podle velikosti, podle toho jsme postupovali a poté jste byl po paní Gressle vy na řadě na seznamu. Takže jsem postupoval podle seznamu řečníků. To je pro mě důležité konstatování pokud někoho přehlédnu, tak prosím o, e, o, o prominutí, ale v tomto případě tomu tak nebylo. A nyní se nám přihlásila ještě jednou Ines Ayala Sender za sociální demokraty. E, prosím, máte slovo a pok- poté bude opět na řadě pan komisař, pokud si to přeje. Prosím. Muy rápido, señor presidente. Velmi stručně, pane předsedo. Děkuji. Chtěla jsem samozřejmě poděkovat panu komisaři že mezi nás přišel, ale chtěla jsem také připomenout jednu věc. Vy jako komisař zde fungujete jako určitý prostředník mezi dvěma orgány, které jsou ve vaší zodpovědnosti je vaší zodpovědností, aby OLAF a dozorčí výbor fungovali dobře. To znamená, že vy jste zodpovědní za tu situaci, ve které jsme dnes. Jsou to dva složité orgány, kterým se musíte věnovat. A vy říkáte, že jste nějaký prostředník. Ne, vy nejste prostředník, vy jste za to zodpovědný. V tomto případě to začalo všechno, protože pan předseda a Barroso se rozhodl, že tam pošle paní Dej a spustí se konflikt, který vyvstal ze situace, kde jsme měli všichni eh, dobré úmysly, ale nakonec jsme se dostali do situace, ve které jsme dnes. Když pan Dali odstoupil, tak eh, vy jste se to dověděl v ten den a od té doby jste za to zodpovědný, takže nejste žádný mediátor nebo prostředník, byste zodpovědný a to si musíte uvědomit a to je třeba zachovat. Pokud jde o nezávislost OLAFu, tak dnes dopoledne pan Ody položil otázku generálnímu řediteli OLAFu, zda kdyby vzrostla nedůvěra vůči vedení OLAFu, vůči přístupu OLAFu k této situaci, všechno vlastně začalo kvůli tomu, že OLAF dal komisi informace. Malta tvrdí, že žádné informace a důkazy tady nejsou, ale komise teď ty důkazy od Olafu má. Takže kdyby narostla nedůvěra parlamentu do vysoké míry, tak jsme se zeptali, co by pan generální ředitel udělal, kdyby neměl důvoru to, důvěru tohoto parlamentu. A on řekl, že nezávislost OLAFu je nebo stojí ještě více než demokratická kontrola parlamentu. Mě by zajímalo, jak se na to díváte vy, protože mě šokovalo, jakým způsobem pan Kessler odpověděl na otázku pana Odyho, protože tento parlament kontroluje instituce, provádí demokratickou kontrolu těchto tak složitých, tak riskantních, rizikových eh, orgánů, jako je OLAF, a hlediska presumce neviny a tak dále. Takže mě by zajímalo, jak se na to díváte vy, protože tady pan Kessler nám řekl, že nezávislost OLAFu stojí nad eh, demokratickou kontrolou parlamentu. Ja, vielen Dank. Děkuji, děkuji mnohokrát a pane komisaři Šemeto, závěrečné slovo. Pane předsedo, ale jestli souhlasíte, eh, eh, zodpovím otázku, respektive otázky, které nadnesli ctihodní poslanci. Za prvé, pokud jde o statistiku, tady bych chtěl objasnit, že já sám nejsem statistik, jsem ekonom profesí. Veškerá statistika, o které hovoříme, je zveřejněna ve výroční zprávě OLAFu za rok 2012 a tato statistika může být analyzována všemi. Poslanci nejsou zatím žádné skryté eh, kalkulace, výpočty. Pokud jde o dopady odpovědí komise na výsledky eh, soudních eh, kaus. Tady, myslím, musíme mít zcela jasno, protože bychom mohli dospět eh, i k procesu anulování založeném inter alia na ilegálním vyšetřování, protizákonném vyšet, protiprávním vyšetřování a to znamená i zodpovědět otázky v eh, daném časovém eh, horizontu. To je úkolem právních útvarů institucí, které pracují a posuzují odpovědi probíhajícím soudním eh, kauzám. A ještě jednou bych chtěl zdůraznit, jak je důležité respektovat eh, právo, respektive vládu zákona i v tomto konkrétním případě. Pokud jde o vyjádření pana Balčitise, chci mu poděkovat za jeho návrhy. Musím říci, že Pravidelně dochází k výměně názorů mezi generálním ředitelem OLAFu a um, dozorčím výborem. A já se snažím organizovat společná zasedání mezi dozorčím výborem a OLAFem. Myslím, že by bylo prospěšné, kdyby docházelo k pravidelně, pravidelné výměně názorů mezi OLAFem a dozorčím výborem i e, za mé přítomnosti. A myslím, že musíme vzít v potaz i tu skutečnost, že reforma OLAFu, bude-li schválena, poskytne ještě další a nové nástroje e, ke zlepšení fungování dozorčího výboru. Rád bych připomenul, že jedno z ustanovení upravuje výměnu názorů na politické úrovni o prioritách eh, aktivit OLAFu. S tím se počítá v novém nařízení OLAFu a proto to považuji za tak významné, abychom konečně dospěli k dohodě o této konkrétní věci. A pak pokud jde o otázku mediace nebo zprostředkování, tady byly, myslím, v podstatě dvě, věc, dvě eh, otázky, které eh, eh, jsou víceméně shodné. Chci zdůraznit za prvé, že by bylo chybné propojovat konkrétně vztah mezi Olafem a dozorčím výborem s případem Dalí, protože musíme vzít v potaz, že Olaf prošel velmi eh, vážnou zásadní reformou začátkem roku 2012, kdy všechny postupy, procesy byly přeskoumány a byla upravena organizační struktura, tak, aby docházelo ke koncentraci a prioritizaci eh, oblasti investigativní vyšetřování. Eh, to zdůraznil mnohokrát jak tento parlament, tak i účetní dvůr ve svých zprávách. A pak nový dozorčí výbor zahájil také svou činnost začátkem roku 2012 a zdálo se, že pracovní postupy a pojímání rolí dozorčího výboru, tohoto dozorčího výboru je poněkud jiná než e, u předchozího e, dozorčího výboru a samozřejmě, že e, to trvá určitou dobu, než si obě strany porozumí. A já vnímám, že tento proces probíhá a jsem eh, ochoten tady zprostředkovávat, eh, protože mám zájem, aby oba tyto nezávislé orgány účinně vykonávaly své funkce. Děkuji. And, uh, I... Děkuji, pane komisaři. A myslím, že se ukázalo opravdu jasněji o jakou závažnou věc se jedná v očích všech poslanců a to, že potřebujeme, aby komise k tomu opravdu přistupovala angažovaně. Nejde jenom o zodpovězení nezodpovězených otázek, ale také jde o vytváření struktur dobře fungující eh, strategie Evropské unie proti podvodům v budoucnosti. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na příští výměnu názorů. Members, we continue immediately. Budeme eh, bezprostředně pokračovat v jednání, budeme probírat další body. Chtěl bych začít zvláštní s eh, právou číslo 17 a 18 a za Evropský účetní dvůr mezi námi vítám Davida Bostoka. Spravodajem eh, je Bart Stas. Chcete vystoupit s úvodním slovem, prosím? Tedy eh, nejprve rozvojová pomoc EU při zásobování pitnou vodou a tak dále, anebo dáme hned slovo zástupci Evropského účetního dvora. Ano, dávám slovo panu Bostokovi. Vítejte mezi námi. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, měl velký eh, výčet zpráv účetního dvora, ale neučiním tak pracovní dokument, který distribuoval pan zpravodaj. Tento pracovní uh, Dokument pana zpravodaje obsahuje eh, skvělý seznam zpráv účetního dvora. Chtěl bych krátce eh, komentovat jenom dvě otázky v pracovním dokumentu. Za prvé se to týká eh, stránky 5. Dokument se zmiňuje o návrhu komise, aby skupiny na podporu kvality v roce 2005 měli v mandátu udržitelnost a to je zajímavý návrh komise, ale není zcela přesvědčivý, pane předsedo, není úplně přesvědčivý, protože ty skupiny na podporu kvality nemají k dispozici veškeré možnosti zkoumat ty dodávky vody a není to možné. Když jsme vytvářeli zprávu, tak eh, komise měla teoreticky skvělé možnosti zkoumat udržitelnost těch vodních eh, projektů. Eh, paragraf 44 Problém byl ale v praxi, ne v teorii, jak by měly tyto skupiny, které se mají zabývat kvalitou vody, v praxi fungovat. To, myslím, nevíme. A pan eh, zpravodaj to eh, velice moudře uvedl v bodu 8 svého doporučení a dále bod 5 na stránce 6 doporučení pana zpravodaje. Eh, to sahá nad rámec pole e, působnosti. Bod 5 stanovuje, že je nutné vědět, do jaké míry e, využívají jednotlivé e, domácnosti, veřejné subjekty nebo zemědělství zdroje pitné vody a kdo toho využívá, musí i platit. Doufám, že ten můj příspěvek nebyl příliš dlouhý. Děkuji vám, bylo to stručné. Eh, rád bych vyzval komisi, aby na to zareagovala. Ne, pan zpravodaj eh, si rád vyslechne nejprve příspěvek komise. Pan Tikadeli, je to tak? Eh, vy chcete vystoupit, tak dobře. Poloniry. Děkuji vám. Komise analyzovala pečlivě eh, komentáře a doporučení zpravodaje a komise si uvědomuje všechny ty eh, body zdůrazněné a učiní další potřebné kroky, aby vyřešila všechny problémy zmíněné, pokud tak již nebylo učiněno. A poskytneme informace podle jednotlivých projektů ke stávající situaci a opatřeních učiněných, anebo která učiněna být mají. E, komise interně rozhodla, pro sebe, že bude jeden rok dohlížet na to, aby e, a zda stávající postupy zmíněné a zmíněné i v doporučení jsou náležitě uplatňovány a zdali doporučení jsou dodržována. Takže interně v tomto případě a e, v rámci ostatních nástrojů, ale specificky u e, projektů vodohospodářských. mohli ještě, pane předsedo, komise by ráda zdůraznila opět eh, tu eh, polehčující okolnost, která se promítla i v našich odpovědích na zprávu eh, účetního dvora. Zdá se, že to nebylo vzato zcela v potaz v pracovním dokumentu chtěl bych tady odkázat na, na komplikovanost a danosti Eh, v praxi a doufám, že mi umožníte uvést dva příklady, které jsou obsažené i ve zprávě. První se týká Nigérie. Jedná se tam o program dodávky vody do malého města musíme se vrátit nebo ohlédnout na minulost asi 14 eh, let zpět. Začalo to v roce 2001. Nigérie eh, právě vybředla z určitého eh, z neklidu, z neklidu a byl to jeden ze dvou prvotních projektů, kterým jsme začali naši rozvojovou pomoc. E, znáte ty postkrizové situace. Hovoříme tady e, o období přechodu. Musíte-li zahájit projekt a neměli jste zprávu, respektive delegace tam musí vybudovat své kapacity, tak takovýto projekt skutečně trvá, než je zahájen. V tomto konkrétním případě ten projekt byl skutečně zahájen v roce 2003 máme nařízení a, a, a víme, že finanční e, e, nařízení může trvat od dne podpisu plus tři roky. E, to jsou věci v rámci pro, projektu, k jehož provádění vytváří další problémy, které nutno brát v potaz. V Nigerii jsme také od roku 2004 poskytli 176 milionů eur eh, v rámci programu asanace mm, eh, vlastně eh, vodohospodářských projektu a nyní jsme již ve fázi 3 o 10 let později. Pouze abyste měli představu o tom, jak obtížné to je, jak dlouho to trvá, než se změní a zdokonalí tyto systémy. Další příklad, který, který bych popsal velmi stručně, je Ghana. Jedná se o dodávky vody a kanalizace v, na venkově v Gáně. Daný region byl regionem, kde eh, zuřila infekce Guinea-worm, eh, nebo hm, tedy určitých, hm, eh, určitého škodlivého hmyzu. Je to oblast, kde jsou velmi obč- složité uh, hydrologické poměry. Není to oblast, kde lze začít vrtat eh, studny, ale eh, protože tam byla nutnost eh, řešit ten mm, problém zdraví nebo té nákazy, která se tam šířila, nebylo překvapením, že za těchto podmínek ne všechny ty vrty byly tak eh, provedené, jak by to měly. To jsme věděli už předem, ale současně můžeme ukázat, že tento region Gány je nyní prost té infekce uh, už tři roky. Infekce uh, hmyzu jménem Dracunculiasis. Takže <laughs> není to černobílé ten obraz. Uh, musíte-li jít a velmi uh, koncentrovaně mm, zkoumáte výsledky a začnete počítat, kolik eh, vrtů tam mělo být realizováno a kolik z nich nyní skutečně poskytuje vodu, tak eh, zjistíte, že výsledek je jedna věc. Ale když to zasadíte do obrázku a daného období, a všichni jsme tyto rozvojové země navštívili, já jsem 17 let pracoval v těchto rozvojových zemích a zabýval se potýkal se i s asociacemi uživatelů vody a tak dále. Snadno se o tom mluví, ale je nutno to vše zasadit do systému. Tam je také eh, decentralizace eh, existují tam místní vlády, nejenom centrální, s tím je nutno se vyrovnávat a tak dále, to vše e, trvá. Ale eh, to není žádná omluva, pouze to chci e, trochu zasadit do kontextu. A také jsem ještě chtěl e, říci, že hovoříme o věcech, e, o kterých se rozhodlo v letech 2001 až 2007. Nyní jsme už postoupili, nacházíme se v roku 2013 a samozřejmě komise se také poučila ze svých chyb minulosti. Jeden prvek, který můžeme tady prezentovat je, že jsme se zlepšili při poskytování pomoci v decentralizovaných eh, poměrech, například eh, při řešení tarifů a daní, poskytovali jsme vzdělávání, mm, budovali jsme kapacity, ale to mm, se nestane přes noc. Mm, tyto věci potřebují čas. A také interně jsme se posunuli vpřed, protože víme, jak je důležité mít potřebnou kontrolu kvalitu a hodnocení rizik a e, e, kontrolní systémy tam, kde být mají. Tady jste odkazovali na e, skupinu na podporu kvality. Není to jediná, je to jedna z takových skupin, souhlasím, ale to samotné ještě věc nevyřeší. Systém skupin na podporu kvality je něco, co přispělo ke zlepšení projektu. Jsou to vážné diskuse, které my vedeme dvakrát u každého projektu. Jednou na za, eh, ve fázi eh, vzniku a pak ve fázi formulování toho projektu máme monitorování eh, založené nebo orientované na výsledky, to funguje. Začalo to pomalu, pozvolna, nyní je to už velmi upevněné, ale stále ještě ne dost eh, eh, pevné a robustní. I tam právě nyní diskutujeme v rámci DG DEFCO o možnostech eh, zdokonalit tento systém ROM, jak mu říkáme. Nejenom tím, že budeme mít pouze jeden monitoring někde v průběhu projevu, projektu, ale také na závěr, abychom Eh, zjistili, zdali doporučení byla naplněna. Tolik v kostce. Abych zdůraznil několik bodů. A nyní se vrátím k doporučení číslo 8. Opakují, my se toho ujmeme a e, poskytneme potřebný feedback ke všem 33 nebo 23 projektům. E, bod číslo 9, tam e, požadujete zprávu. Možná, že v tomto ohledu můžeme mít určité potíže. My bychom rádi zdůraznili, že si uvědomujeme, že ta sanitace, sanitární oblast vyžaduje určitý čas a také jsme v rámci vodní facility již zahájili výběrové řízení nebo výběrové řízení žádáme o předložení návrhu e, projektu. Thank you very much. Děkuji vám. Děkuji. Pan zpravodaj Bart Stas a chce se ještě někdo z poslanců přihlásit o slovo. Pan Stas, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se nedomnívám, že bychom měli věnovat další čas tomuto tématu. To, co jsme slyšeli od zástupce Evropského účetního dvora, bylo velice užitečné. Také jsem pozorně sledoval to, co řekl zástupce komise k bodu 8 že se komise tím bude zabývat. Bod 9 chápu, jak to komise řekla, že existují jiné metody Eh, úprava eh, vody a také likvidace odpadních vod. Mohli bychom to formulovat jinak, lépe, abychom to lépe začlenili do kontextu politické situace. A kdo tam byl, ví, že to není vždy jednoduché. Co se týče bodu jedna. jsou to eh, projekty, které uzavřou ty stávající mezery, o nich jsem se zmiňovala, ale jistě můžeme se na to podívat, jak bychom to mohli ještě lépe sformulovat, aby z toho jasně vyplynulo pro všechny, kteří to budou číst a po zpravodaje, který se toho ujme, jaký je ten současný kontext. Děkuji, pane předsedo. Ano, velice vám děkuji. Myslím, že takto můžeme postupovat. Chtěl by ještě jednou vystoupit pan Bostok nebo zástupce komise, pokud ne, tak navrhuji, abychom přešli k další zprávě, pane Bostoku. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že nemusím příliš mnoho říkat na úvod, protože eh, pan Stas dal k dispozici příslušný dokument, který shrnuje obsah zvláštní zprávy a komise souhlasila eh, s doporučením a závěry účetního dvora. Ehm, jenom eh, několik bodů z návrhu doporučení. Bod 7 eh, vychází ze zprávy účetního dvora. Mě by zajímalo, jak na to zareaguje komise. A dále bod 4. To je eh, překvapující, protože se to týká údržby eh, eh, při silničních pracích, eh, které mají provádět hlavně místní firmy. A to již je outsourcováno právě ve prospěch těch místních firm. A ne, dále otázka auditu a je to rutinní údržba. Odstavec 19 zprávy říká, že místní soukromé společnosti provádějí tuto e, práci a nejsou dostatečně kompetentní v mnoha případech. Zpravodaj v bodě 4 druhé, a to je trochu překvapující, je to otázka posouzení, ale e, je to pro nás poněkud překvapující reakce. Děkuji, pane předsedo. Ano, děkuji velice. Eh, pan eh, zpravodaj a potom také, a také komise, komu mohu tedy předat slovo, prosím. Děkuji. Ano, v prvé řadě bychom chtěli zopakovat že jsme uvítali zprávu Evropského účetního dvora a domníváme se, že je to opravdu pozitivní zpráva kontextu rozvojových států v Africe. Obsahuje celou řadu zajímavých zjištění. A v šesti zemích, které byly navštíveny, můžeme hovořit o uspokojivém zlepšení. A většina té silniční eh, sítě, kterou jsme navštívili, je ve velice dobrém stavu, takže to je velice pozitivní výsledek. Ten specifický bod, o kterém jste hovořili, my se domníváme, že je tu v sázce velice eh, složitá otázka. Nejprve se musíme eh, zamyslet nad eh, rutinní údržbou. Nech. Eh, mnohdy je ta výstavba pro období 15 let a to znamená, že eh, ta pozovka zůstává a po těch sedmi letech se provádí rutinní údržba a další opatření, která nebudu vysvětlovat, ale je důležité skonstatovat, že eh, rutinní a periodická údržba jsou dvě různé věci a vyžadují různé postupy i různé dovednosti. Co tedy učinila komise? V našem programu se snažíme eh, do programu začlenit co e, nejvíce místních, středně velkých e, podniků e, pro provádění této rutinní údržby u periodické údržby je zapotřebí těžké vybavení, transfer know-how. A v mnoha afrických zemích provádějí tuto práci zahraniční společnosti. Chtěl bych také vyzdvihnout jednu věc e, a ta se neobjevila dostatečně jasně ve zprávě učedního dvora, kdy hovoříme o e, placené silniční síti a když e, zohledníme pouze ty silnice, které byly vybudovány před kratší dobou než před osmi lety, potom to procento těch silnic, které jsou ještě ve velmi dobrém stavu, představují 98 eh, to znamená, že rutinní údržba na těchto silnicích se provádí dostatečně a dostatečně účinně, ale když hovoříme o problému údržby, eh, potom eh, jsou to ty hlavní sítě financované e- evropskými, Evropskou unii, ale jsou to spíše ty menší silnice v afrických zemích. Z tohoto důvodu bych chtěl říci, že ta odpověď, kterou jsme e, poskytli na doporučení zpravodaje, je ta, že musíme rozlišovat mezi různými typy prací a někdy můžeme eh, podpořit ty malé a středně velké podniky, ty místní podniky, aby eh, přebírali tuto práci a aby se tak vytvářely kapacity v místě. Dále doporučení číslo sedm. Tam jde o přípravu zprávy o tom, co dělá komise v oblasti politiky, zejména environmentální eh, eh, zajištění bezpečnosti silnic. My jsme instruovali eh, delegace, tak jak to již řekl kolega, u vodních projektů eh, máme screening politické podpory a na úrovni identifikace a formulování projektu zkoumáme, eh, zda jsou řešeny všechny environmentální otázky a provádíme environmentální screening u každého projektu. To znamená, kde eh, je zapotřebí provést eh, komplexní posouzení environmentálních dopadů a, nebo environmentální opatření jsou lehčího charakteru. To se eh, spolu s projekty provádí systematický předmětem screeningu ne, to se dělá tedy na úrovni té delegace a eh, máme zde vždy eh, plán eh, řízení pro životní prostředí, buď ho zajišťuje dodavatel sám, nebo někdy nevládní organizace, nebo místní orgány. Takže v podstatě jsou to opatření, která, představují nástroje pro naši delegaci, která vysvětluje, co se vše musí udělat. A pokud by vám to pomohlo, můžeme připravit eh, krátké informace o těchto opatřeních, eh, o těch instrukcích, které dáváme eh, členům té delegace. Děkuji vám. Děkuji. A nyní má slovo pan Stas, pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo, budu velice stručný. Já samozřejmě vím, že ten bod 7 vzbudí připomínky. To eh, je sice mimo předmět konkrétního šetření účetního dvora, ale my to chceme konkretizovat, beru tedy na vědomí vyjádření zástupce komise. Poznamenal jsem si ten rozdíl, o kterém hovořil. Já přitom vycházím z vlastních zkušeností z Afriky a někdy je to opravdu obtížné, když mají zahraniční firmy provádět jednoduché práce Dovedli bychom si představit, že pracovní síly eh, místní obyvatelstvo je schopné je eh, vykonávat, ale vzal jsem na vědomí odpověď zástupce komise, že u těch rozsáhlých nebo složitějších prací jsou často zastoupeny zahraniční firmy. Sám jsem viděl, jak třeba v Kongu působí čínské firmy a dále k bodu 7. Účetní dvůr sám požádal o informace. Bylo zajímavé sledovat eh, reakci komise. Já jsem si vyslechl odpověď, jak delegace mají eh, se tím zabývat a to mě opravdu uspokojilo. Možná, že budu moci zapracovat ještě některé věci do pozměňovacích návrhů, aby to bylo ještě konkrétnější. To rád udělám. Děkuji účetnímu dvoru i v souvislosti s tou poslední zprávou. Děkuji za jejich podporu. Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo o slovo? Zdá se, že ne. Já eh, tedy srdečně děkuji eh, Davidu Bostokovi z účetního dvora k komisi také a chtěl bych jako poslední bod otevřít bod 13, který jsme odsunuli. Eh, pan Gerbrandy kvůli události v rodině se nemůže účastnit, ale my jsme se rozhodli předložení eh, zprávy pana Kreténa z účetního dvora eh, eventuální eh, diskuzi od, odsuneme. Pane Kretén, máte slovo. Euh, euh, Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být co nejstručnější. Účetní dvůr přeskoumal přímé platby vyplacené krávám bez tržní produkce mléka, ovcím a kozám v letech 2005 až 2011. Hlavním cílem těchto přímých podpor je zachovat produkci v oblastech, kde není alternativa k této extenzivní produkci a tím pádem je tato produkce zásadní pro místní hospodářství. Je to bonus eh, na hlavu dobytka, na kus dobytka. Je to tedy eh, propojeno, vázáno. A jak víte, tyto vázané podpory, vázané na určitou formu produkce, jsou výjimkou z obecného principu oddělení podpory od produkce, o kterém se rozhodlo v roce 2003, když byl přijat eh, režim přímé jednotné platby. Jednotné platby. Nicméně byly zde možné výjimky z tohoto obecného pravidla a členské státy měly příležitost eh, udělat výjimku z tohoto pravidla oddělení podpor od, promu, od produkce a zachovat si částečné uplatňování režimu jednotné platby. Osm členských států si vybralo možnost zachovat si tuto přímou podporu u krav bez tržní produkce mléka, bahnic a kos. Zajímavé je, že legislativní návrhy komise, které se týkaly společné zemědělské politiky pro období 2013 až 2020, počítají s možností pokračovat v poskytování těchto přímých podpor bázených na produkci v tomto novém finančním období. Podobné podpory jako ty, které jsou předmětem této zprávy, budou tedy moci i nadále být vypláceny po roce 2013. Já bych eh, zde zhrnul naše připomínky do tří bodů. Za prvé, Účetní dvůr skonstatoval, že podpory jsou rozloženy po celém území členských států, místo aby byly koncentrovány do regionů, kde by byly nejrelevantnější. To znamená v regionech, kde ta ten extenzivní chov je zásadní pro hospodářství a životní prostředí. Výsledem, výsledkem této situace je, že dopad těchto podpor je omezený. Je rozmělněn tím, že se rozšířil na celé území. Dvůr, Učetní dvůr tedy doporučuje lépe zacílit tyto přímé podpory a komise se zavázala, že upřesní podmínky pro poskytování této podpory, které musí být zachovány, jak jsem říkal, i v rámci nové společné zemědělské politiky pro období 2013-2020. Ty podmínky pro poskytování podpor budou upřesněny v aktech přenesené pravomoci, které přijme komise a které tedy parlament bude moci také evokovat. Za druhé, účetní dvůr se podíval na to, zda tyto bonusy umožnily zachovat produkci a zda tedy zabránili sociálním, hospodářským a environmentálním negativním dopadům, které by vyvstaly v důsledku upuštění od této produkce. A my jsme zde konstatovali, že zachování živočišné produkce nesouviselo s tím, zda ty podpory byly nebo nebyly vázány na produkci, což není příliš pozitivní zjištění. Nicméně je zde vý, důležitá výjimka. V určitém počtu eh, křehkých zranitelných regionů, například Portugalsko nebo Skotsko, to vedlo ke snížení živočišné produkce, což znamená, že tyto podpory jsou přece jen důležité. Účetní dvor tedy doporučuje, aby komise ve spolupráci s členskými státy určila ty nejrelevantnější zemědělské činnosti pro zachování produkce a také ty regiony, které jsou nejvíce vystaveny sociálním, hospodářským a environmentálním rizikům. Komise odpověděla, že je to především na členských státech, že je to jejich zodpovědnost, což je tedy částečně pravda, ale komise také uznává, že by mohla přesněji sama definovat podmínky pro poskytování podpor, že by je mohla tedy uvést do aktů v přenesené pravomoci. Takže tato zpráva přichází zrovna včas, protože akty v přenesené pravomoci, které upřesní podmínky pro uplatňování nové společné zemědělské politiky, zatím ještě nebyly přijaty. Třetí a poslední bod. Ve většině členských států, které jsme navštívili, jsme konstatovali, že zde není systém monitoringu, který by umožnil měřit dopady těch režimů podpory a navrhujeme zavést monitorovací systém, který by umožnil poměřit dopady různých režimů pomoci na živočišnou produkci. To jsou tedy, pane předsedo, tři, ty tři body, které jsem chtěl zdůraznit a vím, že tento výbor se k této věci ještě vrátí, ale především vzhledem k těm osobním problémům našeho zpravodaje jsem nechtěl ukončit tuto prezentaci, aniž bych panu Gerbrandemu a jeho spolupracovníkům poděkoval za to, jak otevřeně k tomu přistupovali a jak spolupracovali s účetním dvorem a reagovali na jeho připomínky. Děkuji. Děkuji. Je zde nějaký zástupce Evropské komise? Je to pan Onitis? Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodaji a účetnímu dvoru za práci, kterou odvedli na doporučeních. Budu velmi stručný. Dovolte, abych už od začátku předeslal, že je zde rozdíl. My zde hovoříme o podpoře vázané na produkci, specificky o podpoře pro krávy bez tržní produkce mléka, bahnice a kozy. To je jedna oblast, která je podle různých analýz nejcitlivější v určitých regionech. A jsou zde dva druhy regionů a dva druhy rizika. V některých regionech by nedostatek podpory eh, měla dopad na životní prostředí. A všechny environmentální agentury a ekologické skupiny to potvrzují, měli jsme i analýzu dopadu v tomto smyslu a pak je zde další oblast, kde to riziko je především hospodářské. Když zde nebude tato podpora, tak se producenti přesunou na jiný druh produkce, který bude ziskovější a může se také stát, že přetransformují trvalé pastviny, což má také environmentální dopad. Obecně souhlasíme s účetním dvorem v tom, že lepší zacílení by mělo být jedním z hlavních doporučení, jimž by se měla řídit nová společná zemědělská politika a naše návrhy jdou také tímto směrem. Nicméně musíme také vzít v úvahu to, že členské státy jsou vždycky nejblíže těm specifikům a Nejlépe důležitost celé této věci vysvětluje graf číslo 1 na straně 19 dokumentu účetního dvora. Zde máme úplně odlišný výzvoj, vývoj eh, těch stát eh, krav ve stržní produkci ve Francii a v Německu. Ve Francii je to 50 až 54 v Německu jenom 14 protože většina těch krav v Německu je určeno na produkci mléka, zatímco ve Francii je to spíše produkce masa. A členské státy by měly mít možnost co nejlépe rozhodnout, co udělat samozřejmě za dodržení určitých kritérií, které musí komise sledovat a monitorovat. A já plně souhlasím s tím, co zde v tomto smyslu říkal zástupce účetního dvora. A to tedy je v reakci na ty první dva body. Pokud jde o ten třetí bod, tak v souvislosti s reformou SZP jsme představili v jednáních a zatím ještě nikdo neřekl nic proti, vytvořili monitorovací systém, který pokrývá celou společnou zemědělskou politiku a snaží se zaměřit na logickou veřejnou intenci, intervenci, intensifikaci a také poskytnout řadu ukazatelů, které by nám umožnily sledovat vývoj této politiky a posoudit, eh, zda není potřeba někde nějakou změnu. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem za pozornost. Děkuji. Vzhledem k tomu, že v, 16, že v 18.30 se musím sejít s litevským předsednictvím, tak už vezmeme jen jednoho nebo dva kolegy. Máme ještě pět minut, takže pan Ody, prosím. chci jen poděkovat panu zástupci účetního dvora za tu velmi kvalitní zprávu. Pane předsedo, můj kolega Michel Dantan na to upozorňuje v různých výborech. Týká se to těch aktů v přenesené pravomoci. Tam se hovoří o uplatňování legislativních ustanovení proto abychom dodrželi, dosáhli svých eh, cílů v určitých regionech, eh, zachovali produkci a tak dále. Já bych eh, rád upozornil na to, jak se nám zde vrší aktiv přenesené pravomoci. A vzhledem k tomu, že u následujících finančních výhledů budeme spolu zákonodárcem, tak jako rozpočtová autorita, my jako parlament musíme mít k dispozici prostředky, abychom mohli sledovat tyto akty v přenesené pravomoci, protože se současným počtem úředníků nebudeme schopni sledovat všechny akty v přenesené pravomoci, které bude muset komise přijmout pro provádění všech těchto aktů. Ja, gibt es, äh, ano, jsou další přihlášky do diskuse paní Karnbach. Jen krátká otázka. Rozuměla jsem vám správně, že v rámci vyjednávání v trialogu můžeme vycházet z toho, že režim ve stávající formě bude pokračovat v této formě i po roce 2013. Kdo může odpovědět na tuto otázku? napřed snad komise a poté úřední dvůr. Prosím. Já si nemyslím, že ve stávajícím kontextu trialogu můžeme eh, činit nějaké domněnky, kam to povede, ale my jsme dali jasně najevo, že eh, eh, procento té vázané pomoci by se mělo navázat na to, co historicky členské státy dělali a zdůraznit eh, právě ten typ kritérií, které objasní ehm, a vlastně eh, členské státy musí zdůvodnit, proč to eh, dělají. A na základě toho pak některá odvětví budou potřebovat ty vázané platby. To je pozice komise. V jednáních jsme Eh, zaznamenali diskuse o případných změnách eh, procent eh, v určitých sektorech. Musí ty seznamy být ještě rozšířené, ale k tomu dojde příští týden, ale já nyní o tom nemohu ehm, hádat nebo dohadovat se o tom. Děkuji. Pane Kreta, prosím. Jen velmi stručně. V nové společné zemědělské politice počet odvětví, které budou moci využít vázaných podpor, bude rozšířen, bude jich více než předtím. Ale pokaždé, když budeme chtít v těchto odvětvích zachovat vázanou podporu, tak eh, k tomu bude nutno lépe a přesněji odůvodnit, proč chceme zachovat tuto vázanou podporu. Takže je to prodloužení něčeho, co už existuje, to znamená vázaná podpora, ale za podmínek, které budou přísnější a které budou odůvodňovány lépe případ od případu ze strany členských států, které budou chtít využít této možnosti. Ja, vielen Dank. Děkuji vám a tím děkuji srdečně zástupcům komise členovi Evropského účetního dvora a vůbec všem, kteří umožnili dnešní zasedání, to je sekretariát, spolupracovníci frakcí a také eh, úřadu eh, poslanců a samozřejmě i tlumočníci a doufám, že jsem na nikoho nezapomněl a eh, mohu nyní uzavřít tuto schůzi. Děkuji a uvidíme se příště. Na viděnou.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 dnes, dnes.